Uh, uh, Dobrý den, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na druhém sezení našeho výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Eh, posaďte se, prosím, a prosím vás, abyste mi pomohli přivítat našeho stěného hosta, pana komisaře Michele Barnier, který samozřejmě, jak všichni víme, je komisařem odpovědným právě za vnitřní trh a zejména, že se účastnil včera odpoledne našeho zasedání a zcela bezešvým způsobem pokračuje, přišel přesně a přišel dokonce ještě před některými z členů výboru, takže jsem mu za to velice vděčen. Rovněž, pokud dovolíte, bych si rád dovolil přivítat všechny členy vašeho týmu, pane komisaři. Máme tady velice plnou lavici a vidíme odborníky na veškeré otázky, o níž se budeme uh, zde mm, bavit. A rovněž si poděkovat, že jste velice přístupný um, europoslancům a myslím si, že nemluvím pouze svým jménem, řeknuli, že jsme opravdu uh, pod dojmem toho, jak ochotně odpovídáte na naše koncepce, hypotézy, na všechny nápady. Máme velice konstruktivní vztah a určitě to tak bude i v budoucnu. Rád bych ještě připomenul kolegům, že máme velice konkrétní soustředěné zasedání a chceme konkrétně pohovořit o legislativním a pracovním programu na rok 2010-2011. Někdo mi řekl, že dle seznamu máme 30 pracovního programu e, komise. Tedy nejste pouze nejaktivnějším komisařem, ale rovněž už nejpokročilejším. Tedy doufám, že ani my nesklameme. E, tady jsem byl požádán, abych přizval všechny komisaře, jejichž agenda se týká rovněž našeho programu. A pak podáme zprávu výboru předsedů um, schůzí výboru předsedů, tak abychom získali patřičnou odezvu. Tedy poprosím kolegy, aby v prvním kole otázek se opravdu konkrétně soustředili na záležitosti, jež se týkají pracovního programu. Máme tady pana komisaře do 10.15. Pokud se nám podaří eh, všechny tyto otázky vyřídit, eh, zvolil, že zodpoví i nějaké dodatečné, ale já budu velice přísný a žádné další otázky nepřipustím, alespoň ne v tom prvním kole. Rovněž jsme zde rozdali samé, sam, takové krátké zhrnutí, protože je to přece jenom dlouhý dokument. A mimochodem, Ehm, bohužel musím říct, je připraven velice takovým způsobem nepřátelským k uživateli, nebo nikoli přátelským. Tedy tady jsme si dovolili sestavit takový seznam toho, co nás zajímá v tom, co dělá komise, tedy to máme velice plný program na dnesní dopoledne. A nyní už, pane Barniere, jsem rád, že vám mohu předat mikrofon. No, Děkuji, pane předsedo jsem opravdu nesmírně rád, že se s vámi mohu znovu setkat. Nebudu tedy opakovat, že skutečně jsem si uchoval velmi dobro, mnoho dobrých vzpomínek na tento výbor a eh, rozhodně v podstatě není třeba děkovat kolegům eh, z DG Mart, že mezi vás chodí. Oni právě naopak potřebují s vámi kontakty, potřebují vědět, co eh, si myslíte, jaké jsou vaše názory. My představitelé eh, skutečně jsou vám k dispozici. Dámy a pánové, já vím, že v podstatě už před 60 lety, když eh, vznikl společný trh pro uhlí a ocel, pak tedy byly zaváděny postupně společné politiky. Co tedy mohou čekat občané dnes po těchto 60 letech po ukončení té první etapy po roce 50? Mnoho z nich eh, k tomu eh, říká, že vlastně už nemají co očekávat. Já myslím, že to dnes není v podstatě takto možno schrnout. Je pravda, že spousta lidí, ať už jsou to podnikatelé, nezávislí, eh, eh, podnikatelé různé tedy formy svobodného podnikání a tak dále, ti všichni čekají a občas jsou i zklamáni, čekají tedy na zlepšení, které by jim přinesl vnitřní trh. To je skutečně náš společný eh, životní rámec, to jsou pravidla, která se vlastně dotýkají našeho společného života, máme společná pravidla ve společném prostoru. A proč vlastně máme ten pocit určitého rozčarování. Pan Monty hovořil o určité únavě jednotného vnitřního trhu a e, můžeme to vnímat i jako určitou únavu e, občanů vůči tomuto trhu. A já se pokusím tedy na to reagovat konkrétními odpověďmi. Nemám teď přesně v hlavě jednotlivá čísla, pokud jde o zvýšení HDP, pokud jde o vytváření dalších, tedy forem bohatství, díky tomuto společnému hospodářskému životu. Ale v podstatě je tady tedy určité očekávání nenaplněné, expectation gap, eh, mezi tedy tím, na co lidé vlastně by jaksi čekali a to, co tedy upravuje těch 14 směrnic a dalších textů v oblasti trhu. Říkal jsem to tedy už v lednu a říkám to i dnes. Mým cílem je vdechnout určitý nový podnět tomuto vnitřnímu trhu. A možná tedy ještě přesněji odpovědět na otázku vašeho předsedy, pana Harbra. Zda oživení vnitřního trhu je prioritou pro Evropskou unii v rámci hospodářské nové strategie? Má odpověď zní ano. Oživení tohoto trhu je skutečně černé na bílém v závěrech jarní Evropské rady jakožto hlavní směr strategie Evropské unie pro rok 2020. A bude to skutečně tedy priorita ve všech rozměrech té strategie EU 2020. A to samozřejmě se bude týkat i národních parlamentů, Evropského parlamentu, regionálních útvarů a jednotlivých občanů. Já bych teď chtěl ještě než budu samozřejmě poslouchat vaše otázky a odpovídat na ně, připomenout tři takové velké oblasti, ve kterých budeme působit. To první bych řekl, že to jsou určitá pravidla a práva from rules to rights. My musíme inovovat v oblasti legislativy Evropské unie. Pravidla existují, jsou užitečná, je ovšem třeba, aby byla správně prováděna, aby byla správně pochopena a také dobře používána. Já musím říci, že různé tedy orgány zprávy, ať už na ústřední, regionální nebo místní úrovni, mají samozřejmě tedy své přesně vymezené postavení, pokud je o uplatňování těch 1400 směrnic a dalších předpisů. Potřebují samozřejmě občas tedy více prostředků, protože tady je hodně stížností které ukázal pan Buzoj na téma Solvit. Čili proto já budu podporovat větší spolupráci mezi vnitrostátními a regionálními orgány zprávy. Musíme zde dosáhnout skutečně excelence na evropské úrovni. Hovořil jsem včera o transpozici směrnice o službách a o tom pak hovořila i paní Gebhardová a mnozí další z vás, musíme inovovat pro zavádění také směrnice týkající se kvalifikace pro výkon povolání a také budeme muset jít ještě o něco dále. Myslím si, že do budoucna budeme mít určitý Facebook pro vnitřní trh, kde ať už tedy půjde o kteroukoliv evropskou směrnici, o které budeme hovořit, ty vnitrostátní nebo regionální orgány správní se budou moci mezi sebou navzájem kontaktovat, klást si otázky, aby mohli řešit agendu, kterou jim budou předkládat tedy hospodářské subjekty nebo občané. Takže pokud je o zprávu pana Greše, myslím si, že skutečně je to velmi tedy pragmatický přístup, který potřebujeme, tak jako potřebujeme tedy tu myšlenku mít těch 20 tedy hlavních překážek vytipovaných, eh, které vlastně nám brání v tom, aby se naplňoval trh v každodenním pracovním programu. Pokud jde o návrh paní Tunové o uspořádání fora vnitřního trhu, to si myslím, že je skutečně velmi zajímavá idea, že bychom se skutečně mohli každé dva roky, případně i zde pravidelně v parlamentu sejít, eh, schromáždit tedy jednotlivé subjekty, evropské instituce, orgány zprávy, zástupce občanské společnosti a podnikatelů, abychom si mohli v podstatě vytipovat takové ty naše společné ambice, abychom si mohli také určit určité, tedy um, určitá měřítka, benchmarks, abychom věděli tedy, kam směřujeme. Pro svůj program mě také zaujala ta myšlenka charty eh, vnitřního trhu, charta práv tedy spotřebitelů a uživatelů vnitřního trhu Komise teď samozřejmě nemůže tuto chartu sepsat sama. Byla by to jedna tedy z věcí, na kterých by právě mohlo pracovat to fórum vnitřního trhu, pokud byste s tím souhlasili. A navrhoval bych, aby tedy první to, toto fórum se konalo eh, v červenci roku 2011, až bude zahájeno polské předsednictví pak tedy otázka občanů, kteří jsou samozřejmě často také spotřebiteli. V tom velkém evropském prostoru je třeba umožnit občanům, aby mohli pracovat, cestovat, studovat. A to je tedy skutečně jedna z velmi důležitých věcí pro mě. Na základě písemných otázek, které dostávám od vás, vím, že je to také jedna tedy z věcí, o které se zajímáte. Je tady otázka vzájemného uznávání kvalifikací pro výkon povolání. To je věc, která už je téměř dokončena. Vím, že vyvolává hodně otázek, pokud jde o automatické uznávání, pokud jde o eh, rovnocenost eh, diplomů, pokud jde o jazykové otázky a také tedy vznikl třeba dobrý nápad mít určitou tedy kartu pro výkon určitých povolání na území celé Evropské unie. Čili to jsou všechno věci, které vedou k tomu, že mé útvary posuzují, vyhodnocují v průběhu tohoto roku 2010 všechny tyto otázky, zda na tomto základě bude nutné třeba měnit i určité směrnice, pak tedy tuto revizi navrhnu na začátek roku 2012. Pak je tady další věc a to, je, e, to jsou tedy veřejné služby a služby veřejně prospěšné. Jak víte, jsou tady v podstatě velké tedy cíle v oblasti zaměstnanosti, soudržnosti, solidarity, služeb poskytovaných tedy osobám, které jsou často e, v postavení, které je oslabuje. A mm, to je tedy také věc, ke které by Evropa měla sloužit a i tedy vnitřní trh pak je tady tedy otázka případně vytvoření určité rámcové směrnice, nebo naopak, zda bychom k tomu měli přistupovat na základě jednotlivých odvětví. Po měsíci a půl, kdy pracuji v komisi, ještě nemám na toto téma zcela ucelený názor co je jednoznačné, je, že musíme chránit veřejné služby, musíme chránit služby veřejně prospěšné, zejména tedy ve prospěch osob, které jsou v nejoslabenějším postavením naší společnosti. Mohu uvést příklad v rámci liberalizace poštovních služeb. O tom budu hovořit zítra s regulátory a subjekty ve Španělsku, ve Valencii, kam dnes večer odjíždím. Pokud jde tedy o liberalizaci poštovních služeb, musíme dbát s evropskými regulátory na to, aby zásada eh, služeb všeobecně poskytovaných byla skutečně zachována. Můj mandát, mé poslání má tedy spočívat v tom, abychom zjistili, jak co nejlepším způsobem přispívat k tomu, aby se v Evropě Eh, využívali skutečně veřejně prospěšné služby nesmírně kvalitní, abychom skutečně dodrželi tedy toto právo, které mají evropští občané na možnost využívat takovýchto služeb. Občané, o kterých hodně tedy hovořím, skutečně mají právo od nás očekávat eh, to, abychom měli legislativní rámec pro finanční služby eh, týkající se tedy drobných Eh, operací a abychom měli také tedy přesná pravidla například pro běžné účty. Jde také o to, aby evropští spotřebitelé dostávali jasné informace o finančních produktech a aby ti, kdo nabízejí tyto produkty, kdo je prodávají, byli podřízeny přísným obchodním pravidlům, která zajistí tedy poctivost a transparentnost. Vnitřní trh je určitý tedy projekt pro společnost, společenský projekt a proto tedy musí být napojen i na další otázky veřejného zájmu. Proto také navrhnu komisi, aby na podzim zahájila velkou diskusi týkající se online her. Bude provedena zelená kniha. Paní Šadelmoz připravila už materiály, které pro nás byly velmi cenné pro tuto diskusi. Ukazuje to, že je to skutečně nezbytné o tom diskutovat. Je důležité, abychom skutečně zde měli stanoveny velmi přesná pravidla. Myslím, že je asi 20 tisíc ilegálních, nelegálních, tedy eh, internetových stránek na toto téma a je třeba, abychom skutečně zde stanovili přesná pravidla pokud jde třeba také o ochranu nezletilých proti tedy eh, jejich eh, příliš velké závislosti na těchto elektronických prostředcích. Další otázky samozřejmě jsou vázány na hospodářskou sféru. Eh, už jsem měl příležitost to připomenout. Investice jsou skutečně takovou hnací silou v ekonomice a myslím si, že v oblasti služeb, který představuje více jak dvě třetiny evropského hospodářství. Je to opravdu priorita, už jsem to říkal před vámi i včera večer. Úplné tedy provedení té směrnice o službách, tomu budeme věnovat dostatečné síly. Říkali jsme, že je to 1% až 1,5% tedy hospodářského růstu, eh, který můžeme vytěžit díky tedy plnému uplatňování této směrnice a já se před váš výbor vrátím, abych na konci roku předložil výsledky toho, co jsme nazvali takovým celkovým hodnocením, posuzováním na úrovni všech členských států, abychom zjistili, zda je třeba tedy pravidla tyto předpisy rozšířit i na další odvětví. Ta strategie EU 2020 musí také podporovat eh, inteligenci, inovace, protože investice do inovací jsou skutečně klíčem tedy pro další rozvoj a je jisté, že inovace, tvůrčí přístup musí být tedy spravedlivě odměňovány. V této oblasti podniky a zejména malé podniky mají právo očekávat, že konečně bude stanoven nějaký předpisový rámec, který bude příznivější, je desetkrát dražší patentovat nějaký nový objev v Evropě než ve Spojených státech, čili proto je pro mě priorita, aby už za španělského předsednictví pokračovali a případně tedy byly i ukončeny otázky týkající se evropského patentu. Pan Lene o tom také hovoří velmi jasně, jako mnozí z vás a já za měsíc předložím návrh týkající se jazykového režimu. Pokud jde o autorská práva, musíme upravit právní rámec, aby uživatelé a držitelé práv měli zde skutečně před sebou jasný ekonomický model života schopný i na internetu, protože díky tomu budeme zase moci získávat tedy prostředky na podporu tvorby, musíme bojovat proti pirátství a dnes velmi dobře víme, že pirátství podrývá základy ekonomiky. Naši polští přátelé říkali, že právě v důsledku právního rámce nemají třeba možnost eh, dostávat se tedy mít přístup k online eh, obchodu s mm, hudebními produkcemi a to si myslíme, že je skutečně ukázka toho, jak ještě je ten trh roztříštěn. Pokud jde o směrnici o dodržování práv, to bude předloženo eh, letos na podzim. Navrhujeme revizi směrnice pro rok 2011, aby se právě posílili nástroje na ochranu tedy držitelů práv. Pan Andreas Schwab rovněž předložil velmi inteligentní návrh na určitou evropskou kampaň by legal proto, abychom vysvětlili, jak občané, jak spotřebitelé mohou jak si skutečně mít zájem na tom, aby kupovali legální produkty, aby se uchovávaly zájmy evropského hospodářství. Já se k tomuto připojuji a doufám, že se podaří tedy zapojit i další subjekty z tohoto odvětví. Pak je tady otázka také dohledu nad maloobchodním trhem. K tomu bude vydáno sdělení týkající se případných dysfunkcí tohoto trhu v oblasti distribuce. Jak vysvětlit, že cena textilu je dražší v Maďarsku než ve Velké Británii nebo že se skutečně třeba velmi výrazně liší běžný, tedy výše běžného nákupu v Nizozemsku a v Belgii. Čili je skutečně tady otázka otvírání trhu, určitých smluvních postupů mezi producenty a velkými obchodními řetězci a my všechny tyto věci budeme tedy náležitě zkoumat. Ještě je tady další otázka, která také tedy spadá do mé agendy a to je finanční regulace, eh, zavádění skutečně tedy inteligentního dohledu. A tady je opravdu zřetelný zájem pro vnitřní trh. Já jsem to říkal v Londýně nedávno. Musíme skutečně vystavět nový růst, nový růst na zdravém základě. A ten samozřejmě je velmi podstatný v oblasti finančního průmyslu, který pochopitelně zaujímá velmi výrazné postavení v Londýně, ale i jinde. A dotýká se to samozřejmě života spotřebitelů. Tento finanční průmysl skutečně musí být postaven na zdravém základě, musí mít určité tedy jasné, eh, vymezené mantinely. Cílem je tedy to, co stanovuje G20. Musíme samozřejmě tady mít strategii do roku 2020, musíme oživit vnitřní trh, musíme skutečně tedy eh, nacházet cestu, jak řešit ty chybějící články řetězce, ale to všechno by bylo naprosto marné, pokud by přišla nová krize. Nejenom proto, že daňoví poplatníci by nemohli tedy nést jaksi úhradu této druhé krizi, ale také občané by nám to neprominuli. Čili skutečně je tady určitá taková předběžná podmínka, souběžný vlastně takový požadavek na to, aby se nám to zdařilo. A já potřebuji vás, jakožto parlament, jakožto spolu eh, rozhodující složku v legislativní oblasti. Je třeba, aby reálná ekonomika, eh, která tedy má vlastně prioritu před eh, finančními službami, které musí být skutečně službami ve prospěch eh, tohoto trhu. A máme tady otázky i tedy zeleného růstu. To všechno prostě musíme postavit na jiném základě, než jak se to dělo v posledních 20 letech. A chtěl bych závěrem ještě, pokud jde o reálnou ekonomiku, připomenout také otázky veřejných zakázek což je také tedy jeden z cílů pro rok 2020, pokud jde o inovace pokud jde o udržitelný rozvoj a boj proti vyloučování ze společnosti. Čili v podstatě bude skutečně třeba vymezit jasný rámec pro to, aby zadavatelé mohli lépe v právě zohlednit tyto otázky. Životní prostředí, inovace a tedy zapojování do společnosti. Pak je tady otázka tedy také eh, územních eh, samozpráv, které musí hodně pracovat v partnerských vztazích, právě partnerské vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem, to je nesmírně důležité, stejně tedy jako uh, už v roce 2006 ukázala paní Weiler a teď paní Rule v nedávné době. V každém případě váš výbor se tedy zabývá přidanou hodnotou případné iniciativy také v oblasti koncesí a myslím si, že to je skutečně otázka, která by umožnila zase vytvořit dobrý regulativní rámec a komise musí prokázat přidanou hodnotu eh, takovéhoto právního rámce. Pokud by to skutečně mohlo představovat překážku pro rozvoj hospodářský pro mnoho podniků, může se ukázat jako nezbytné, abychom zajistili transparentnost, právní jistotu a dámy a pánové, rozhodnutí tedy o obsahu této případné iniciativy bude samozřejmě přesně přihlížet k závěrům analýzy dopadu, která bude ukončena v roce 2010. Pokud jde o elektronické obchodování, to je další priorita. Je to skutečně velmi důležité pro přeshraniční obchodování, který je velmi málo eh, rozvinut. Eh, máme v některých zemích méně než 2%, tedy zastoupena v této oblasti a máme tady zdůrazněny příčiny. Bude vytvořeno sdělení, které se bude týkat také elektronického fakturování. Placení tedy elektronickou cestou bude usnadněno díky projektu SEPA. Je tady otázka tedy eh, paní Nelly Kres, možnost tedy propojit více občany v rámci velkého tedy prostoru pro výměnu v rámci tvorby, v rámci komunikace, abychom měli skutečně tedy inteligentní a udržitelný systém. Pak je tady otázka nedostatečných infrastruktur pro vzájemné propojování, neúplné tedy pokrytí území vysokorychlostním internetem. Pak jsou tady další tedy ještě otázky eh, přepravní, které se týkají přepravy velkých nákladů a podobně. A to všechno tedy je otázka, která komisi zajímá, protože v podstatě ze 27, zhruba 17 komisařů se tyto otázky v různém rozsahu týkají, čili my skutečně budeme činit všechno pro to, abychom nějakým způsobem překonali tyto překážky, abychom tedy nějakým způsobem vyrušili tyto úzké profily. Pak jsou tady otázky, které mne nesmírně zajímají osobně a to je tedy vnější aspekt eh, vnitřního trhu, to znamená tedy otázka přístupu k veřejným zakázkám a předpisům v této oblasti. Máme před sebou skutečně velmi dlouhou cestovní mapu, máme před sebou tedy dlouhou cestu, abychom překonali tedy tuto určitou únavu. Je třeba, aby člověk se skutečně stal středem evropského projektu a vnitřního trhu. Já mnoho tedy čekám od zprávy pana Maria Montyho. Bude to opravdu takový eh, velmi důležitý okamžik, kdy se nám jasně, v jasném světle vyjeví to, co eh, je tedy dnešní situace ve vztahu k těm původním záměrům třeba pana Delorse. Bude předložena zpráva eh, ve formě sdělení v měsíci červnu a do toho sdělení právě zahrneme i závěry pana Montyho. Já si přeji, aby skutečně zde proběhla velmi široká konzultace mezi všemi aktéry, abychom v podstatě případně připravili i novou bílou knihu. Eh, pan Harper hovořil o možnosti Single Market Act a my budeme skutečně v tomto duchu eh, také jednat. Samozřejmě zatím ještě nemohu o tom hovořit Eh, z hlediska nějakého správného názvu, ten se ještě vytříbí v průběhu, zatím je důležité tedy pracovat na tom obsahu, ale v každém případě je to tedy projekt, který jasně překračuje tedy hranice mě vymezené agendy v rámci komise, čili proto před několika dny mám vlastně pověření, abych s několika komisaři, kterých se nejvíce týká vlastně tento nový podnět, Single Market Act, ehm, abychom tedy na tom pracovali z hlediska tedy vnitřního trhu a abychom tedy skutečně vyslechli samozřejmě celou řadu eh, důležitých aktérů v této oblasti. Samozřejmě se to bude týkat vašeho výboru a určitých poslanců, konkrétně z vašeho výboru. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, mnohokrát vám děkuji. Já myslím, že je naprosto jasné, že tento důležitý prvek pracovního plánu komise spadá i do vašeho portfolia. A myslím, že jsme také vyrozuměli, že profesor Monty ve své zprávě správně poukazoval na otázku únavy vnitřního trhu. Já myslím, že v našem výboru se to rozhodně neprojevuje, Vidíte to na iniciativách, na dnešním dlouhém hlasování, na zprávě pana Greka, paní Rille, které obě stanovují určité směry politiky v klíčových oblastech. A samozřejmě také ve zprávě paní Gepardové o transpozici směrnice o službách. I v celé řadě dalších zpráv, na kterých rozhodně budeme pracovat a kterým budeme věnovat hodně energie. A víme, že máme komisaře se stejně velkou energií, takže si myslím, že společně toho dosáhneme hodně. Kolegové, kteří to nebyli na začátku, vám bych řekl, protože mám velkou radost, že nás tady teďka hodně. Máme tady hovořit především o pracovním plánu komise na rok 2010. Zaměřte prosím své dotazy na tento pracovní plán a nejprve dám slovo koordinátorům všech politických skupin nebo zastupujícím koordinátorům. Vezmeme si otázky po třech. Buďte struční, aby vznikl dialog. A mám, tady dlouhý seznam řečníků poté. Uvidíme, kolik budeme mít času. Je možné, že vás budu muset žádat, abyste byli opravdu struční, ale zaměřte se tedy na to a tak to budeme postupovat. Začneme panem Švábem, paní Kepartopou a panem Buzojem. Pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já budu hovořit stručně, aby opravdu všichni měli možnost rovněž přijít se svými podněty. Já bych se rád vyjádřil v pěti krátkých bodech. Správně jste poukázal, pane komisaři, na to, že ten pan bývalý eh, komisař eh, pro hospodářskou soutěž Monty poukazuje na tu únavu, tu únavu na vnitřním trhu. A my velice aktuálně jsme svědky toho, k čemu ta únava vede. Ona vede k nečinnosti a ta nečinnost opravdu má dopad Eh, určitě by bylo možné zabránit tomu, co se nyní děje v Řecku, pokud by členské státy dříve už začaly eh, převádět do praxe ten pakt stability a růstu. Eh, Nepokazoval by se tolik, proto já jsem velice rád, že se ale jednoznačně vyjadřujete pro ten nový podnět pro vnitřní trh. Ten bude bez pochyby prospěšný nikoli pouze pro podnikatele, ale rovněž pro občany. Proto my, jako IPP, bychom opravdu chtěli odvozovat ten vnitřní trh přímo od občana a je na to mnoho důkazů. Například v rámci toho Single Market Act, toho aktu tedy o jednotném trhu, na základě té zprávy pana kolegy Grecha, o níž budeme dnes hlasovat, rovněž jsme tam se dotkli otázky eh, toho, jak nakládat s těmi službami veřejného zájmu. A jsme pro vás, eh, jsme s vámi zajedno, že nepotřebujeme takovou um, zvláštní směrnici a že by se tam mělo vždy uvažovat s poukazem na občana. A pokud ten občan bude mít potřebu, že nějaká služba na jejich území nutná, tak pak, pokud je zdůvodnění to právně nějak zajistit, tak pak ji budeme potřebovat. A proto já jsem velice vděčný, že mluvíte o tom se, o odvětvovém přístupu, tedy a proč sektoriel mně sedí. Za druhé, mluvil jste o tom, co můžeme dělat na vnitřním trhu a jakým způsobem se to bude utvářit v oblasti pracovních míst. A tady jedna iniciativa, kterou máme, totiž bojování s piráctvím u výrobku a rovněž postavení eh, padělků a poměrně velká poptávka eh, po těch padělcích, eh, že s ním budeme bojovat a že zároveň hm, rozpoutáme takovou kampaň osvětovou. A nakonec eh, to, že budeme odvětvově přistupovat, to bude vést i k právu na ehm, vydávání určitých povolení a musíme zajistit, aby všechny, tedy regionální i místní samozprávy, budou brát občana eh, v potaz a že E, to, že bude nějaká zadávání zakázek nebo vypisování veřejných soutěží, že bude mít každý občan k ním přístup. A pak čtvrtý bod. Otázka dopadu bankovní krize na spotřebitele v Evropě. Tady je velice důležité, abyste i u bank v té regulaci specifikoval určité záležitosti s ohledem na občana a my bychom tady měli o tom mluvit. Ehm, občan, to, co on investuje, ten spotřebitel nesmí být na posledním místě. Já si myslím, že ten pracovní program, který jste zde předložil, je velice užitečný, velice praktický a budete mít EPP na své straně při jeho uskutečňování. Děkuji. krát děkuji, pane Švába, paní Gepardová. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Barně, že se vidíme znovu už po druhé tento týden, protože ty oblasti, oni, na nichž pracujeme a o nichž se bavíme, jsou velice důležité. Tady se domnívám, že se musíme zabývat velice závažnou otázkou. Tu si kladou i samotní občané. Co my z té Evropy vlastně máme? My si ji pokládáme rovněž vy a my se musíme postarat o to, aby ten vnitřní trh byl jasně proobčanský. Ehm, mně je rovněž jedno, jak se bude pak nakonec ten Single Market Act jmenovat, ale musíme zajistit, aby eh, ten eh, vnitřní trh neprospíval pouze finančním institucím, podnikům, podnikatelům, ale já se snažím křížit tu myšlenku, že musí prospívat právě občanům a musíme se tomu věnovat. Přesto že víme, že tomu tak doposud zatím ještě úplně není. Já rovněž akceptuji a i moje politická skupina, eh, že se musíte v prvořadě zabývat finanční krizi a dopadem na hospodářský prostor a tam se velice mocně angažujete. A rovněž i v otázce vnitřního trhu a té finanční krize v tom kontextu to vidíme i s prací Evropské komise. My bychom vám rádi v té oblasti pomohli právě v těch oblastech, které jsou důležité, v nich se musí pokračovat a jež se už zde nakousl. K tomu samozřejmě patří i za prvé to, o, něm, o čem jste se zmínil, ten protokol Lisabonské smlouvy si vzít jako úkol pro evropskou politiku a vytvořit rámcové právo pro ochranu e, služeb všeobecného zájmu Tady existují určité problémy, ale každý občan musí vědět, že se to uskuteční. Další oblast, jež jste se, o níž jste se zmínil, je, že je důležité vzájemné uznávání eh, profesních kvalifikací, rovněž aby takový občan měl přístup na pracovní trh jiných států. Tady už částečně máme dobré zákony, ale zatím to, jak jsou uváděny do praxe, jak jsou v praxi e, vlastně uplatňovány, s tím jsou ještě problémy. I včera u té diskuse, um, u té směrnice o službách to zaznělo v diskusi mezi kolegy z národních parlamentů. Tam je zcela jasně ještě hodně práce vykonání. A pak e, třetí poslední bod, když bych jich měla více, ale o tom se chci ještě zmínit, to jsou ty hazardní hry. Tam si myslím, že jste říkal, že paní Šaldemoze napsala velice dobrou zprávu. Takže na tomto základě si musíme zamyslet, jak budeme pokračovat v té záležitosti, protože co tady potřebujeme? Ochranu občanů. Musíme jednat zakročit proti organizovanému zločinu. Ono se dá hodně vykonat dobrého v rámci každého členského státu. Ale například eh, hazardní hry v internetu, tam opravdu potřebujeme ty evropské odpovědi na to, co nás trápí. A tady si myslím, že rozhodně jsme schopni uvést kde co do pohybu a tady je to opravdu naléhavá věc, abychom k tomu přikročili, protože zejména mladí občané se dostávají do nebezpečí, protože tam ty kontroly je velice těžké právě na mm, úrovni členského státu uplatnit. Tady to je vlastně celosvětový problém. Mnohokrát děkuji, paní Kapardová. Nyní pan Buzoj jako poslední v prvním kole. Děkuji. Pane komisaři, mnohokrát děkuji, že jste se mezi nás dnes dostavil. Ten váš pracovní program je opravdu nesmírně náročný. Viděl jsem tam několik zajímavých iniciativ týkajících se e-commerce. Zelená kniha o elektronických veřejných zakázkách, o e-invoicing a tak dále. Jsem jasně přesvědčen o tom, že technologický pokrok je opravdu důležitý pro podporu vnitřního trhu, proto abychom byli mobilnější, účinnější, více konkurenceschopní. Vy sám ale jste uznal, že zatím, pokud jde o elektronické obchodování, nejsme ještě příliš na výši. Myslíte si, že tato iniciativa bude mít skutečně dostatečný dopad v nejbližší budoucnosti? část vaší práce v roce 2010 a 2011 se nebude týkat pouze přípravy těchto iniciativ, ale také otázek tedy lepšího zacházení se současnou legislativou. Vy jste se rozhodl navštívit jednotlivá hlavní města členských států. Když se hovoří o provádění legislativy, není zde otázka tedy lhůt spojena eh, také s politickou vůlí členských států, anebo pokud máme tedy určité problémy v některých zemích, jsou to spíše technické otázky, které jsou spojeny s tím, jak vypadá vlastně legislativní rámec v těch jednotlivých zemích. V každém případě bych chtěl podpořit váš náročný ambiciozní program. So, děkuji, pane komisaři. Pane předsedo, vidím, že je tady dlouhý seznam osob, které se přihlásily a pro mě je velmi důležité vás poslouchat a my se pak budeme ještě ke všem těmto tématům vracet bod po bodu. Budu odpovídat opravdu velmi rychle a stručně, protože nebudeme mít čas se pouštět do všech technických a legislativních detailů dnes. Pokud je o pana Švába, myslím si, a to tedy platí pro vnitřní trh, ale také i pro jiná témata, máme povinnost pravidelně prokazovat tedy to, že Evropa má svůj smysl pro občany. To je skutečně základ. Vzpomeňme si, že základem pro Evropu, pro její společný trh byl mír demokracie na celém světadíle. díle otci zakladatelé si vytkli cíl skutečně, abychom byli schopni tedy žít společně, abychom měli skutečně i potřebu žít společně, aby to bylo v našem společném zájmu. A proto jsme tedy dali dohromady naše hospodářské nástroje. Samozřejmě dnes prožíváme eh, krizi. Ten projekt vlastně už trvá více jak 50 let, přišly mezi tím nové generace a my musíme znovu dokazovat význam celého tohoto projektu. Pokud jde o vnitrostátní zprávu, pokud jde tedy o jednotlivé její stupně na celostátní, regionální i další úrovni, eh, o občanskou společnost, s těmi musíme spolupracovat. Paní Gebhardtová hovořila také o jednom velmi důležitém podnětu, který je vlastně eh, možná trošičku původcem té jisté únavy z Evropy. To je otázka tedy těch eh, služeb, které mají veřejnou prospěšnost. Veřejně prospěšné služby v roce 2006 představovaly 26 HDP v Evropské unii, 30 zaměstnanosti a velké tedy množství nejrůznějších subjektů na všech úrovních. Asi 60 milionů tedy přímých pracovních příležitostí tak bylo vytvořeno a proto se to samozřejmě týká a také to tolik tedy znepokojuje občany, tato otázka. Já se skutečně hodlám na to podívat jaksi velmi jasnozřivě, bez žádného ideologického eh, předem stanoveného názoru. Otázka je, zda tedy ten právní rámec bude vypadat tak, jak si přeje socialistická skupina, to znamená tedy určitá skutečně rámcová směrnice, nebo jestli budeme volit spíše odvětvový přístup, jak už to v některých oblastech existuje. Já skutečně chci říci, že já k tomu přistoupím ideologicky, tedy naprosto neutrálně a pokusím se o maximální objektivitu. A ve chvíli, kdy tedy budu mít na to nějaký jasnější názor, samozřejmě vám ho přednosu, ale ten názor si vytvořím na základě toho, že vyslechnu skutečně všechny eh, možné subjekty. Pan Šváb tady hovořil také tedy o spotřebitelích a já se pokusím ten pracovní program i program tedy pro váš výbor tím pádem eh, připravit i z hlediska tedy těch důležitých hospodářských iniciativ, které jsou nesmírně důležité, eh, protože je tady znepokojení občanů ve vztahu k zaměstnanosti. Paní Gebhardová, ano, skutečně ta vzdálenost mezi trhem a občany, to je pocit, že lidé mají pocit, že v podstatě ten trh slouží tedy velkým podnikům, finančním eh, společnostem. Já skutečně tedy se pokusím jít tou cestou, aby to bylo opravdu zřetelně ku prospěchu občanů a malých a středních podniků, včetně tedy v té oblasti finančních služeb. Protože v současné době pracuji na tom, že by se vlastně vytvořila určitá burza pro MSP, že by se tedy vytvořil určitý tedy takový systém podpory určitých regionálních burz ve prospěch malých a středních podniků. Čili mám tady zcela jasný cíl, aby MSP, které představují asi 80 evropské ekonomiky, skutečně jaksi našly své místo na vnitřním trhu. Já už jsem říkal, pane Švábe, také, že pokud jde o veřejné služby, Působím tedy určitým směrem i v té oblasti uznávání diplomů. My pracujeme na zelené knize, ještě o tom budeme tedy jednat v rámci komise, ale jsem přesvědčen o tom, že je třeba jednat a že rozhodně nepůjde o politiku třeba liberalizace online her. Já mám úplně tedy jinou představu. Říkal jsem to již před parlamentem, hned tedy po svém jmenování. Nechci být komisařem, který bude všechno liberalizovat a bude v podstatě sankcionovat ty, kdo neliberalizují. Skutečně mám tedy určitou jasnou představu, pokud jde tedy o ty eh, elektronické hry, protože tady jsou jaksi rizika závislosti a podobně. Já skutečně pracuji na společném projektu eh, digitálního vnitřního trhu. Ptáte se, zda nastane nějaký pokrok pro elektronické obchodování. Samozřejmě pokrok nastat musí, protože my vycházíme z tak jaksi nízkého základu. Říkal jsem zhruba ta 2%, opravdu níže už být nemůžeme. Takže teď už to musí jít jenom nahoru hovoří se o chybějících článcích. Já bych spíš tedy řekl, že se jedná o pokrok, který máme učinit, abychom hovořili v pozitivních tedy e, slovech. Čili to bude opravdu veliký projekt, který nám umožní posunout trh dále. Myslím si skutečně, že ta práce, kterou odvádíme s paní Kres v této oblasti, bude mít důležitý dopad a že i vy k tomu výrazně přispějete. A pokud jde o právní předpisy. Pane Buzo, já vám těžko mohu dát jedinou odpověď, eh, protože se to tříští do několika oblastí. Hovořili jsme včera o službách, o té transpozici, která ještě všude neproběhla, že ještě tedy někde proběhla transpozice, ale třeba ještě nepraktická realizace a tak dále. V mnoha zemích, které mají méně centralizovaný systém, kde mají tedy silný regionální článek, tam zase ta situace vypadá trošičku jinak. Já budu 3. června ve Stockholmu a pak opravdu prostě pojedu do dalších hlavních měst, požádám všechny ministry, kteří se zabývají těmito politikami, abych se mohl setkat s jednotlivými úředníky zodpovědnými za tyto konkrétní oblasti, protože jde o to, aby tito úředníci měli skutečně pocit odpovědnosti za naplňování těchto eh, směrnic, to znamená směrnice o službách, o kvalifikaci pro výkon povolání o e, těch veřejných zakázkách, protože to jsou samozřejmě jaksi velmi důležité věci. Dnes už e, veřejné zakázky nezadávají pouze vlády. E, ty vlády už mají v mnoha zemích jenom velmi omezené procento, je to daleko více třeba regionální článek. Takže mě v podstatě opravdu půjde o to, abych zjistil, kde tedy jsou nějaká slepá místa, v čem to může váznout. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Rozhodně si se zájmem vyslechneme i tyto věci, protože nás to zajímá také. A teď, kolegové, už nemáme moc času, takže vám řeknu, co navrhuji. Máme tady tři další koordinátory. Já myslím, že je chceme vyslechnout za politické skupiny. Paní Rille, paní McClarken, místo pana Bílena a pan Transtafilidis. Pak tady mám deset dalších žádostí o slovo. A těm řeknu, přečtu je teď že až si vyslechneme koordinátory, každého z vás požádám, abyste vystoupili na jednu minutu, pouze na jednu minutu, a řekněte konkrétní věc, kterou chcete panu Barninovi říct k jeho pracovnímu programu. Třeba, co by tam mělo být a co tam není. Těchto deset lidí. Takže máte jednu minutu a budeme vám to počítat. Manders, Mr. Grech, Mrs. Van Yu, Mr. Abad, Mr. Van de Kamp, Mrs. Styler, Mrs. Rapti, Mrs. Toon and uh, Mr. Correa de Campos. So you will have one minute. Takže budete mít minutu každý, abyste velice rychle řekli svou věc a když bude mít pan Barnier čas, bude reagovat, jinak se k tomu vrátí později. To bych navrhoval. A také bych vám připomněl, kolegové, že nás čeká v 10.15 dlouhé hlasování a myslím, že to bude dokonce v televizi, máme tady televizní kamery. Zkontrolujte si, jestli máte hlasovací karty. Prověřte si to teď a někoho pro ně pošlete, abyste je opravdu v 10.15 měli. Takže nyní dám slovo paní Rile. Zahájí nám další kolo otázek. Prosím. Pane komisaři, já jsem opravdu s velkým zájmem vyslechla a připadá mi to dobře, když jste říkal, že eh, takový vnitřní trh tady není sám o sobě, že musí mít smysl a cíl a že cílem je udržitelný růst a inovace. Já bych tomu ještě dodala určité vzdělávání, když tam Evropská unie nemá eh, co říci až tak. Ale když jste mluvil o té propasti mezi vnitřním trhem a občany, to samozřejmě souvisí i s tím, že tam není dostatečná transparentnost. Tady bych tady začala otázkou na právo, zákon. V té oblasti zejména, kde my jsme zadávání zakázek, vidím roztříštěné zákony. Máme příliš mnoho těch měkkých práv, takových eh, sdělení, jež musí být eh, nějak interpretována a když já se podívám na zadávání zakázek, tak tak tam je rovněž tolik těch iniciativ nelegislativních nebo v případě těch měkoprávních. To je velice problematické. To bych tady chtěla tady zmínit. Komise by se neměla uchylovat k těmto měkkým iniciativám, eh, komunikacím, sdílení, sdělením, protože ona vlastně přispívá k tomu tříštění, právnímu tří, roztříštění. A druhá záležitost, lepší koordinace v rámci komise. I to je něco, co je mně nápadné, když jsem pracovala na zprávě o zadávání zakázek zejména. To se váže zejména u těch sdělení, u těch soft law, není žádná koordinace. Jedna ruka neví, co dělá druhá. Vykládá něco jinak. I tady bych prosila, zejména když mluvíme eh, k eh, samozprávám, eh, obecním, regionálním, aby tam byla lepší koordinace. A třetí věc, ta se týká těch vnitřních výborů, například u zadávání zakázek už máme dva, počítá se s třetím. My jako parlament máme příliš málo znalostí o těchto vnitřních výborech. Víte, že my s komisí vyjednáváme. Potřebujeme o tom vědět více, žádáme o informace, e, které dostává rada. Měli bychom mít stejné postavení. A ještě jedna připomínka k tomu, co jste řekl u těch koncesí. Ehm, na, k poskytování služeb. Tady bych rovněž chtěla, abyste počítal s obcemi, pokud budete mít nějaké návrhy, přizvat je rovněž k tomu konzultačnímu prostředí procesu a rovněž tam, aby nedocházelo k rozměňování práva u zadávání zakázek, si myslím, že další zákonodárný akt by nejdříve měl jakoby inventarizovat, co už existuje, to, co už existuje na obecní úrovni, eh, bude vést, pokud to ještě budeme dále rozvádět k nárůstu pracovních míst, s tím si obce neporadí, tomu chceme, chceme zabránit. Děkuji, protím paní Mekáty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, na prvním slyšení v tomto výboru jste zdůraznil, že chcete navštívit nejenom města v členských státech, ale také regiony. A já proto opravdu doufám, že v pracovním programu za rok 2010 si najdete čas i na East Midlands, můj region ve Spojeném království. A také jsem se chtěla dotknout otázky, která je velice podstatná a jde o vzájemné uznávání profesních kvalifikací v celé EU. Chtěla bych vědět, jak vidíte další postup, zvlášť pokud jde o zavedení profesní karty pro Evropskou unii. Já myslím, že ji potřebujeme hodně rychle. A poslední v tomto kole pan Tantafilidis. Já jsem si vyslechl, co jste říkal, pane komisaři, pokud je o to, že si musíme zachovat služby obecného zájmu a musíme posílit tyto služby. Nicméně mám trošku obavy. Možná, že komise by chtěla pozměnit povahu těchto služeb. Vidíme tady úlohu státu v těchto službách. A říkám to proto, protože ve směrnici o službách je výjimka pro tento typ služeb, pro tento typ služeb obecného zájmu. Nicméně komise by chtěla přijmout legislativní postupy ve vztahu k tomuto typu služeb. A já si nejsem jistý, do jaké míry bude komise schopná tyto výjimky regulovat. je, možná, je možné, že další směrnice tu situaci ještě víc zamlží. Dobře, já nyní požádám pana komisaře, aby reagoval na tato tři vystoupení a potom přejdeme k tomu kolečku rychlých otázek. Madame Paní Rule, pokud jde o tu důležitou otázku veřejných zakázek, já jsem si velmi pozorně přečetl vaši zprávu a často na ní odkazuji. Stejně jako vy si myslím, že zde skutečně tedy určitá vnitřní provázanost, vnitřní logika je nesmírně důležitá. Mohu říci, že jsem byl komisařem pro regionální politiku a měl jsem na starosti to, co je v podstatě dnes druhým největším rozpočtem Evropské unie a opravdu tedy velmi, více jak tedy 300 miliard, velmi tedy konkrétní jaksi politikou pro to, aby se jednotlivé regiony dostaly na cestu růstu a modernizace. Chtěl bych připomenout, pane předsedo, že Jacques Delors ve chvíli, kdy pracoval na jednotném evropském aktu, tak připravil balíček DELOR 1 a 2 právě nárůst vlastně prostředků na regionální politiku, aby v rámci jednotného vnitřního trhu nebyl vlastně příliš velký rozdíl mezi jednotlivými regiony. A my tedy skutečně pracujeme společně na tom, abychom viděli, jak právě i u těch regionálních útvarů se uplatňují pravidla eh, pro veřejné zakázky. Zda jsou nějaké důvody k tomu, aby se zde případně ne zcela vhodným způsobem využívaly evropské prostředky v důsledku třeba špatného výkladu nebo příliš velké, tedy složit, velké složitosti těch pravidel pro veřejné zakázky. Čili to jsou věci, které teď interně řešíme v komisi a budeme tedy na tom dále pracovat. Pracujeme na celkovém vyhodnocení rámce veřejných zakázek pro polovinu roku 2011 a skutečně v rámci tohoto hodnocení, tohoto posuzování, ta otázka soft law bude mít zcela zásadní postavení, protože víme, že jde o to, aby byla stanovena jasná pravidla eh, pro také výměnu jaksi mm, správného postupu, správné praxe. Budeme tady zohledňovat otázku kterou zde vyjádřil i váš pan předseda, to znamená inovace, zapojování lidí do společnosti, ochrana životního prostředí. V mých předcházejících funkcích jsem již měl příležitost vyjádřit se k tomu, že to pokládám za velice důležité. Ano, skutečně pojedu do regionu, jak jste o to žádala. Nemohu vám samozřejmě hned teď dát datum, kdy eh, pojedu přímo do vašeho regionu, ale veřejně jste mne tedy pozvala. Já se rád někdy za vámi podívám aby tedy skutečně jaksi lidé v různých oblastech věděli, že Evropská komise existuje, že má určitou konkrétní tvář. Pokud jde o kvalifikací pro výkon povolání. Teď jsme zahájili tedy hodnocení směrnice. To hodnocení se bude zabývat především tedy i otázek jazykových a měla by být připravena nejpozději v roce 2012 ale já se samozřejmě pokusím toto datum posunout ještě trochu blíže, abychom potom skutečně věděli, jaká opatření budou nezbytná. Myslím teď i na to, co říkala paní Berňo a další otázka, tedy nějaké té profesionální karty by jistě mohla být užitečná, možná ne úplně pro všechna povolání, ale pro určitou část z nich. Pokud jde o to, co říkal pan kolega, který se vyjadřoval k veřejným službám, já potřebuju vědět, jaký je vlastně správný přístup eh, na základě tedy buď rámcové směrnice nebo určitého tedy v každém případě předpisového rámce, který by se opíral o několik textů pro jednotlivá odvětví. Já potřebuji napřed vytipovat si problémy předtím, než tedy řeknu, jaký bychom zvolili postup pro jejich řešení. Jak víte, bude třeba konsolidovat tu otázku v rámci Lisabonské smlouvy, jak pan Triafan Lides říkal, půjde skutečně o to, abychom do toho zapojili i odbory a různé tedy profesní organizace. Mnohokrát vám děkuji, pane komisaři, za to, že jste reagoval na všechny věci, které tu zazněly ze strany politických skupin. A nyní zahájíme jednominutové projevy nebo vystoupení. Budeme hlídat čas. Pane Živáne, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Barniere, pane komisaři, děkujeme za velmi jasné vystoupení o globální přístup k vnitřnímu trhu. Já bych chtěl navázat na tu otázku globálnosti. Hovořil jste o krizi a říkal jste, že pokud členský stát by v podstatě byl ve složité situaci, pak by to samozřejmě oslabilo vnitřní trh. Promiňte, já vám ten čas vrátím. Prosím vás, buď odejděte, anebo buďte sticha. Je tady příliš velký hluk. Já vím, že se hlasuje, ale pokud potřebujete vyjednávat, vyjednávejte venku, ne v sále. Pane Živáne, dáme vám navíc 30 sekund. Můžete pokračovat. Ano, bylo mi řečeno 30 dalších minut Pane Barnier, vy jste říkal, že finanční krize, kterou prožíváme a životaschopnost trhu, vnitřního trhu jsou propojeny a že pokud by některý tedy členský stát se ocitl v oslabeném postavení, oslabilo by to celý trh a v programu komise, o kterém hovoříme dnes, vidím, že boj proti krizi spočívá na dvou pilířích. Jednak tedy silná úloha Evropské unie a dále tedy otázka těch jednotlivých subjektů. Domníváte se, pane komisaři, že skutečně ty podmínky, to znamená vůdcovství Evropské unie a přivlastnění tedy si té strategie všemi aktéry je skutečně věc dostatečně jasná pro to, abychom mohli řešit krizi, která není jenom řecká, ale evropská? Výborně jste dodržel čas, mnohokrát děkujeme, pane Živane. Není pan Manders a potom pan Greg. Takže pan Manders. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaše vystoupení. Abychom vylepšili fungování vnitřního trhu, myslím, že bychom se měli zaměřit pouze na regulaci, ne na směrnice, protože to je hlavně problém. Transpozice v členských státech je různá, to znamená, že nemáme dobře fungující vnitřní trh. Častokrát už jsme spolu mluvili o komunitárních patentech a já jsem rád, že jste předložil řešení jazykové, no, předložíte ho do měsíce, já doufám, že to bude forma nařízení, ale doufám také, že budete mít nějaké řešení pro soudní spory, protože to je také problém, ještě větší problém než problém jazykový. Pokud jde o směrnici o službách a volný pohyb služeb, mám tady konkrétní otázku. Dostávám hodně stížností od osob nebo majitelů obchodu, protože nemají povoleno otevřít obchod v neděli v pohraničních oblastech, ale v jiných zemích to jde. Vidí to jako narušení volného pohybu služeb. Můžete mi na to jednoznačně odpovědět, protože to je opravdu nejasné. Děkuji. Děkuji, pane Mandersi. Jako další pan Krek a po panu Krechovi, to je místo předseda výboru, a potom další místo předsedkyně paní Varňou, takže nejprve pan Grek. Pane komisaři, vy jste uvedl, že je čas na určitý přechod od pravidel k právům. Mně to připadá velice přesvědčivé, přichází to ve správný čas v historii jednotného trhu. Nicméně, vzhledem k tomu, že celá řada občanů si je vědoma toho, jak nebo jak není vědoma toho, jak ten trh funguje, jaká mají práva, jaké jsou to výhody, můžete nám říct, jak to vlastně uděláme, jak se z toho stane soudržná a efektivní strategie? Děkuji. Dobře, velmi stručné, děkuji. A druhá místo předsedkyně je paní Varnio. A potom pan Abát. Paní Varnio. Děkuji. Já se pokusím být velmi stručná a zkrátím své vystoupení. Chtěla bych poděkovat panu komisaři za to, že má skutečně určitou ambici, ambici ve službách určité vize. Mnoho politiků má tedy určité ambice, ale ne vizi, čili budeme spolupracovat a já bych chtěla zdůraznit dva, tři body, které mi připadají velmi důležité osobně, ale vůbec pro všechny občany. Vy jste hovořil o té otázce té karty pro eh, kvalifikace týkající se výkonu povolání. To je, myslím, velmi důležitá věc, protože je to také správné naplňování té směrnice o službách. Dále jste hovořil o veřejných službách a službách veřejně prospěšných. Hovořil jste o tom, že se má skutečně tedy zajistit jaksi celá řada služeb, které mají skutečně všeobecný dopad pro občany a že to skutečně umožní ochranu. A myslím si, že ten termín ochrana je nesmírně důležitý, protože málo kdy tedy používají komisaři pro vnitřní trh slova ochrany. Čili pokud se občané cítí chráněni ve svém životě, ve své práci, budou mnohem více schopni inovovat a být tedy odpovědnými subjekty, čili otázka hospodářství a konkurenceschopnost už prostě nebudou tabu pro miliony pracujících a myslím si, že jsme prožili obtížná období eh, ve Francii i v Nizozemsku v roce 2005 a ještě tedy poslední věc týkající se bankovních služeb, hovořil jste o transparentnosti, o podpoře MSP, zejména pokud jde o ty regionální burzy. Myslím si, že je to velmi zásadní otázka zase z hlediska zaměstnanosti. Chtěla bych vědět, do jaké lhůty. A potom otázka PPP, to znamená partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. To je také nesmírně důležité, protože tady potřebují regionální útvary určitou právní jistotu. Dobře, paní místo předsedkyně, chtěla tři otázky za minutu, dobře. Potom pan Abát a po něm pan Van de Kamp. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vynikající vystoupení. Chtěl bych se pouze vrátit ke dvěma bodům. Hodně se hovořilo o sociálních službách které jsou veřejně prospěšné. Já bych chtěl skutečně zúraznit, že vy tomu chcete dát i politický rozměr tím, že připomínáte otázku soudržnosti, solidarity a také úlohu vlastně určitého sociálního utlumení nebo utlumení tedy spíše sociálních jaksi eh, negativních aspektů. Pak je tady otázka pragmatismu spíše než ideologie a já bych chtěl vědět, jak budete vlastně zasazovat tedy činnost komise do té otázky subsidiarity a proporcionality a dále otázka tedy sdělení komise týkající se zavádění kvalitního rámce pro tedy ty služby veřejně prospěšné v rámci Evropy. Pak je tady otázka digitalizace. Velmi často se hovoří tedy o spotřebitelích, ale také je tady otázka producentů. Jak tedy chcete zavést skutečně tedy průmyslovou politiku v rámci digitální éry, jak to existuje ve Spojených státech nebo Japonsku? Děkuji, výborně dodržený čas, pan Van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl panu Barně poděkovat velice srdečně za velice náročný program. To je přesně to, co Evropa potřebuje. Potřebujeme vyšší tempo, vyšší, eh, zařadit vyšší rychlost. je správný muž na správném místě. Otázka k směrnici o službách. Sepisujeme to první hodnocení, počítá se s tím, že bude hotovo na prosinec roku 2010, ale v některých zemích se vůbec ještě eh, nepřevádí, netransponuje. Co tedy se odehraje do prosince 2010? Jinak služby v internetu. Já neustále v nizozemí dostávám stížnosti. Občané mi říkají, že nemají přístup, internetový přístup eh, k eh, tomu, co jim ta směrnice nabízí. Děkuji a další paní Styler a paní Rapti. Paní Styler, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Velice mě zajímalo, co jste říkal o ochraně spotřebitele a finančních produktech. Já myslím, že tato revize je velmi důležitá. Určitě k tomu budeme mít nějaké stanovisko. Ale vy říkáte, že i základní bankovní účty jsou velice důležité. Mě by zajímalo, jak to, to do toho všeho zapadá. Na tom nám opravdu záleží. A pokud je o návštěvu Spojeného království, chtěla bych vás pozvat i do Skotska. Tam máme velice důležitý sektor finančních služeb. A poslední věc, minulý týden jeden z největších dopadů na vnitřní trh nespůsobil člověk, ale sopka. A mě by zajímalo, jestli se v komisi mluví o tom, jak to dopadne, když vybuchne i sousední sopka, která má být ještě ničivější pro vnitřní trh, než to, co se stalo minulý týden. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Štajlorová. Nyní paní Rapty a pak paní Tun. Paní Rapty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chtěla bych vám také poděkovat za to, že jste dnes přišel a také za to, co jste nám říkal a jak jste nám svůj plán předložil. Vyvolává to skutečně Eh, pocit důvěry a atmosféru důvěry. Nicméně kromě teorie a krásných slov máme také realitu. A realita je taková, že abychom byli schopni naplnit cíl 2020, o kterém jste mluvil, musíme se udržet při životě v roce 2010, 11 a 12. A v roce 2010 je Evropa pod obrovským tlakem. Zažíváme finanční krizi, tady mluvím o řecké krizi, která se odráží v celé Evropě. Vidíme to velmi dobře. Spekulanti se teď zaměřují i na další země. Další na řadě bude Portugalsko. Takže do jaké míry všechny tyto věci zohledňujete, tuto reálnou situaci v ekonomice, která teď převládá? A jak máte v úmyslu ochránit práva pracovníků v této hospodářské situaci, kterou teď zažíváme? Děkuji. Děkuji paní Rapty, paní Turn a pan kolega de Campos. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, pane komisaři, vám velice děkuji za tuto intenzivní spolupráci, již s námi pěstujete. A za druhé, s potěšením poslouchám velice takovou krásnou šíři záběru ve srovnání s jinými ředitelstvími, s jinými komisaři v Evropské komisi. A tu vizi té velice široce střižené Evropy je zcela jasné, že i nové evropské země jež nevždy zaznívají eh, v jiných, u jiných komisařů. Já si to velice vážím. A rovněž se chci vrátit k té k tomu elektronickému obchodování. Vy jste se zmínil, že v současné době jsou to pouhá 2%. Piráctví si žádá dlouhodobou strategii, ale nikoli tresty a sankce, ale spíše pomáhat občanům, aby si mohli něco koupit legálně. Totiž trestáme-li někoho, tak se krade ještě více. Musíme eh, ten kruh otevřít, nedělat z toho začervaný kruh. A nyní máme zatím soutěživost mezi zeměmi a nikoli mezi firmami a já jsem se vás chtěla zeptat, jak chcete to změnit, aby opravdu ten trh byl jednotný. Děkuji. Mnohokrát děkuji a jako poslední Pane komisaři, chtěl bych vás pozdravit a chci ušetřit čas a předložit vám tedy takovýto návrh. Velmi praktický návrh. Týká se to vlastně roztříštěnosti legislativních pravidel. Mohli bychom tři staré kousky nahradit jedním novým. To znamená, že pokaždé, když bude mít komise cíl předložit nový legislativní návrh, musí se snažit v tom katalogu již existujících právních předpisů zjistit, které dva, tři další tedy texty by mohly být vlastně s tímto novým spojeny. To by umožnilo v podstatě kriticky analyzi, analyzovat staré, dřívější právní předpisy a také mít trošku větší tedy ostražitost, pokud jde o nový předkládaný text. Já myslím, že ten úplně nejzajímavější návrh jste si nechal nakonec, takže mnohokrát děkuji a děkuji všem kolegům za to, že dodrželi čas a předložili zajímavý seznam návrhů. Já vím, že pan komisař musí v podstatě téměř okamžitě odejít, nicméně, pane Michele Barniere, mohu vám dát poslední slovo. Můžete navázat na ty věci, které jste tady slyšel Děkuji, pane předsedo. Já vím, že netrpělivě čekáte na další etapu, máte tady důležité hlasování a ten návrh, který zde zazněl na konci, je skutečně velmi inteligentní. Já jsem působil v parlamentu 20 let ve své vlastní zemi a viděl jsem, že ve Francii se pořád hlasuje o nových zákonech a nikdo vlastně nevyhodnocuje ty zákony existující. V Evropě je to trošičku jiné. Vidím, že přece jenom vy jste velmi bdělí a ostražití, velmi nároční. Komise také provádí revize směrnic. Nevím, zda v oblasti vnitřního trhu, myslím, že jsem říkal, že tam existuje asi 1400 různých předpisů. Některé určitě by si zasloužily revizi, některé možná už nejsou užitečné. Samozřejmě těžko bych vám asi mohl říci, že se mohu zavázat k tomu, že každý tedy třetí text vlastně vypadne. Samozřejmě se bojím statistik v této oblasti, ale půjde o to jasnozřivě se podívat na texty, které už opravdu eh, ztratily svůj smysl v rámci jednotlivých revizí. Pan žuva a paní Rapty připomínali řeckou krizi chci být jasný, ale také velmi střízlivý k této závažné aktuální otázce. Řecko skutečně prochází nesmírně závažnou krizí. Komise se mobilizovala, mohu to opravdu říci, když se podívám na závazek pana Baroza a pana Olirena v souvislosti tedy i s tím, co navrhla Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Naše týmy jsou teď tedy na místě, aby připravili technické detaily schváleného plánu a ten plán bude opravdu realizován. Evropská solidarita sehraje svoji úlohu, což vyžaduje tedy Myslím si, že ta první solidarita samozřejmě je dodržovat určitou kázeň, to je tedy úsilí ze strany Řecka, které se k tomu velmi odvážně zavázalo. Já tedy chápu, paní Rapty, sociální a lidské tedy e, otázky, které jsou s tím spojeny. Samozřejmě tedy musí vyvinout úsilí Řecko, všechny tedy země, které jsou mu blízko a také z toho musíme vytěžit určité závěry, paní Rapty, z této hospodářské a finanční krize z hlediska dohledu pro každý ze států, které jsou v zóně euro, je skutečně třeba eh, určitý tedy dobrý dohled, dobrou hospodářskou koordinaci, eh, skutečně mít tedy dobrou zprávu slovo zpráva governance už dnes už tedy přestává být slovem, který by, které by se lidé báli používat. Všichni jsme vlastně podepsali určitou stejnou smlouvu. Je mít naprosto dokonalý statistický systém, abychom mohli vědět přesně, o čem hovoříme, že hovoříme o tedy přesných číslech, což vždycky nebyla pravda. A je skutečně třeba z hlediska tedy dohledu a regulace z toho vyvodit závěry. A jak říkal pan kolega Oli Ren, také jsme opravdu připraveni se zabývat tou otázkou dohledu, transparentnosti, regulace na všech trzích, což vysvětluje právě i ten projekt, který předložím parlamentu během léta, e, právě pokud jde o produkty bankovní. Pan Vanders, já samozřejmě znám ty nesnáze týkající se provádění směrnic. Myslím si, že nařízení občas může být účinnější hodlám v následujících týdnech na základě tedy těch jednání, která teď vedu, předložit návrh, pokud jde o jazykový režim patentů Evropské unie. K tomu potřebuji závazek od španělského předsednictví. Pokud jde o otázku nedělního otvírání, víme, že v podstatě otázek, tedy otázky tedy obchodování v této oblasti otázka vztahu mezi distributory a výrobci, to je všechno tedy, co spadá do této oblasti a tady bude tedy třeba provést správnou diagnózu toho otvírání a uzavírání obchodů, ale samozřejmě třeba také období pro výprodeje v rámci vnitřního trhu, čili na tom se pracuje v rámci maloobchodní agendy. Pane Grechu, vy máte opravdu, eh, měl jste možnost pracovat velice důležitou zprávu eh, týkající se vnitřního trhu a otázka tedy těch sociálních a lidských aspektů ve vnitřním trhu, to je nesmírně důležitá věc, sledujeme to opravdu s velkým zájmem. Já jsem si vaši zprávu velmi pozorně přečetl. Je skutečně třeba, aby tedy lidé byli jaksi tím středobodem vnitřního trhu. Podporuji tedy tu myšlenku paní Bernio té profesní eh, evropské karty, možná ne tedy pro všechna povolání. Eh, jistě vás nepřekvapí, že eh, komisař právě hovoří o ochraně. Vy jste říkala, že to není obvyklé, ale já si myslím, že na tom není nic zvláštního. Já nemyslím ovšem ochranou protekcionismus. Pokud by měla přijít nová krize, víte jistě, že ten trh běží mnohem rychleji než politický čas a pokud by měla nastat nová krize, nová tedy v podstatě situace, kdy se přehřeje ten trh v oblasti třeba nemovitostí a na finanční eh, půdě, pak samozřejmě by nám to občané neodpustili, protože první obětí by samozřejmě zase byl vnitřní trh. Vidíme v podstatě určitá populistická hnutí, vidíme tedy snaha, snahu o protekcionismus na úrovni jednotlivých států a vnitřní trh by skutečně byl tedy první obětí nové krize. Čili já budu pracovat na, tu, na té otázce týkající se přístupu těch eh, podniků k jednotlivým regionálním burzám. Pane Abade, já bych skutečně potřeboval více času na to, abych si udělal jasnou představu o tom, jak by to mělo vypadat, zda to má být tedy v podstatě zařízeno technicky, zda to má být tedy eh, rámcová směrnice, nebo zda to má být určitý tedy právní rámec, kvalitní právní rámec, jak chce pan Barzo, nebo zda to má být řešeno odvětvově. Já skutečně potřebuju nesmírně objektivní pohled, ale mým cílem samozřejmě zůstává ta ochrana a já s panem Tajanem a s paní Kres teď pracuji tedy na tom, aby se skutečně vytvořila i ta digitální průmyslová politika, o které tady také byla řeč, protože skutečně průmyslovou politiku v Evropě potřebujeme. Pan Van den Kappe Pokusím se jenom rychle eh, vám říci, že v podstatě to, na, co, na čem pracoval pan Harbour a paní Gebhardt, pokud jde o provádění směrnice, já jsem uváděl konkrétní čísla, ty země, které už transponovaly, ty, které to v podstatě teď teprve dělají. Eh, více jak asi 600 tedy eh, různých zákonů a předpisů na vnitrostátní úrovni už bylo upraveno, čili skutečně jsme teď ve fázi provádění směrnice a já tedy se tomu budu dále věnovat. Paní Stiller, já budu samozřejmě pracovat s panem Dalim na tom, aby se upravily otázky spotřebitelských úvěrů, pokud jde o mne, předpokládám, že by se tedy měla v podstatě opravdu zdůraznit otázka odpovědného eh, půjčování, odpovědných půjček mezi tedy půjčovateli a eh, těmi osobami, které tedy eh, prostředky potřebují. V současné době dokončujeme určité konzultace, vyhodnocujeme různé možnosti, včetně tedy určité legislativní možnosti. Paní Tunová já vám ještě jednou děkuji za ten návrh fora. Ve chvíli, kdy jste přicházela, tak jsem o tom právě hovořil, že tedy jsem nesmírně jaksi příznivě naloděn k tomu, aby se to konalo první tedy toto fórum za eh, polského předsednictví. Evropský parlament, národní parlamenty, komise a občanská společnost a všichni tedy eh, potřebují opravdu mít možnost vyjádřit nějakým způsobem svými slovy to, co stojí za těmi předpisovými texty, za těmi zákony, aby se do toho vnesl lidský prvek. To první fórum by v podstatě mělo být tedy souvislé i s vydáním určitých takových eh, přehledů o tom, jak vypadá situace s vnitřním trhem Solvit, eh, jednotná kontaktní místa a tak dále. Čili to všechno myslím, že by se mělo soustředit do jednoho bodu. Děkuji mnohokrát. Uh, Pane komisaři, já myslím, že ten spontánní potlesk ukazuje, nakolik vaše intenzivní angažovanost ve vašem portfoliu ceníme v tomto výboru. Stanovil jste si opravdu nabitý pracovní program, ale myslím, že mohu mluvit za všechny členy výboru. Rozhodně se vám chceme vyrovnat, co se týče vašeho nadšení a vašeho pracovního vytížení a chceme pracovat s vámi, protože máme jednoznačné cíle, aby jednotný trh fungoval lépe pro občany a abychom ochránili spotřebitele. Budeme dnes dopoledne hlasovat o zprávě Louis Greka. Doufám, že to k tomu hodně přispěje. Mnohokrát děkujeme, že jste přišel. V tomto výboru jste vždy vítán. Děkujeme. Uh, Vážení shromáždění, já bych vás poprosila, abyste opravdu zaujali místa, protože jsme připraveni začít s hlasováním. Prosím, posaďte se všichni a rovněž stište své hovory k tomu hlasování. Nejdříve bych si rád zkontroloval čísla i elektrický hlasovací systém. Tedy obvyklým způsobem budeme postupovat. Prosím, aby všichni členové frakce EPP hlasovali nyní. Prosím, celá EPP hlasuje. Zahajuji hlasování. všichni, kdo mají v úmyslu hlasovat jménem EPP. Máme o jednoho víc. Mělo by vás být 40. Aha, vy jste hlasovala. Paní Weilerová hlasovala. Paní hlasova, Weilerová tentokrát hlasovala pro EPP. Nevím, jaké to má vyznění. Dobrá. Uzavírám hlasování. Paní Weilerová plus 14. Tentokrát prosím pouze EPP, buďte tak laskaví. Ještě jednou. EPP si přála, aby se to ověřilo ještě jednou. Pouze členové politické skupiny Evropské strany lidové, prosím. Výborně, 14. Ano, skvěle. A nyní socialisté a demokraté, nyní už můžete hlasovat, paní Valerová. Right, that's correct. We have Máme to správně, deset členů. Alde nyní, prosím, Alde. A ne, znovu se nám to navýšilo. Takže opakujeme socialisty a demokraty, prosím. Ještě jednou SND máme mít. Zatím máme 11, nyní už máme dokonce i 12. Oh God, let's start again. Right. Uh, can we close that vote? Takže já bych si dovolil toto hlasování uzavřít. Ano? Uzavíráme to. A nyní ještě jednou opakujeme hlasování za socialisty. Tentokrát pouho pouze socialisté hlasujeme nyní. Fine, that's ten. So that's... Výborně, je vás deset. Souhlasí to? A nyní Alde, prosím. Alde, hlasujeme. Four, very good, thank you. Čtyři, ano, skvěle. Musíme ověřit i zelené, dobrá. Proč ne? Zelení, hlasujeme, prosím. Tři. Ano, výborně, ECR nyní. Trochu zpomalený stroj. Ano, tři z ECR a GUE máme dva. Ano, výborně. Děkuji všem. Dnes nemáme žádné. Takže zahajujeme postup proti opožděným platbám. Chce zpravodaj říct něco na zahájení? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich nach... Děkuji, pane předsedo velice turbulentní to byla zpráva a já mám velikou radost, že už dnes se dostáváme k prvnímu milníku. Ráda bych ještě navázala na pana komisaře Barnier, který právě v diskusi řekl, jak významné jsou malé střední podniky a jak důležitá je naše pomoc vnitřnímu trhu a právě význam eh, pro ty menší podnikatele. A my tady stavíme ten tu cihličku přispíváme svým dílem, tedy po eh, velice bouřlivém průběhu jsme dospěli ke kompromisu. Kompromisní návrhy máte všechny před sebou. Já bych si dovolila se zmínit eh, o těch nejdůležitějších z nich, totiž eh, platební lhůta 30 denní platí u soukromých podnikatelů a soukromých a tam veřejně právní mají možnost 60 dnů a i u soukromých, pokud se to dojedná. Tady děkuji EPP, že šla a slevila právě. E, máme samozřejmě právo smluvní volnosti, ale e, jdeme správným směrem, pokročili jsme tedy významně. Druhý důležitý kompromis, to je vyškrtnutí pětiprocentních e, sankcí u veřejně právních subjektů. To komise spochybňovala od samého začátku a já děkuji Alde, že eh, u těch sankcí 5 až 7 procentních, že to pozastavila a že se podepsal pod tím kompromisem, ale ještě nyní bych ráda poprosila, abychom hm, v Německu a jinde že si tisk toho je vědom, aby nepotřebně ne znepokojovali obce a nevypisovali neustále u sebe, že ta pětiprocentní sankce tam je, ona už není. Eh, dále ty takzvané náklady na eh, náklady na znovu eh, získání dlužné částky. Tady doufám, eh, že rovněž mohu poděkovat, že všichni šli tou nejjednodušší cestou. Čtvrtý kompromis. Ověřování až 30 denní. U velkých staveb, u velkých projektů. Tady prosím zohledněte, že na tomto místě je řečeno až 30 dnů. Samozřejmě tam může být i kratší termín. A poslední bod. Um, úroková sazba to byl návrh komise byl 7%, my jsme se nakonec hodli to zvýšit o 2%, čili na 9%. Tady se domnívám, že je to praktická, eh, praktický předpis a důležité je, že to platí i pro soukromé vztahy eh, pracovní právní i smlouvy, tedy i pro veřejně právní, tady jsme si přáli, aby s nimi bylo nakládáno. Stejně tedy tady to platí i pro eh, soukromé fluvní stavy, i pro s veřejnými organizacemi. To jsou tedy ty nejdůležitější body. Uvidíme, jak to bude u těch ostatních, z nich jeden podporuji. Každopádně ta organizace toho času Samozřejmě už musel nadejít okamžik, kdy jsme museli připravit eh, ten hlasovací seznam, tam už jsme nemuse, nemohli najít místo. Některé u kompromisu nenajdete, návrhy ne, protože bychom se snad neshodli, ale protože jsme si řekli, ať si každá frakce zkusí promyslet, jak bude hlasovat například eh, eh, zahrnutí směrnice 17 a stejné zacházení s nemocničními subjekty. Já bych, se, já bych byla ráda, kdyby se to podařilo. Děkuji rovněž komisi, která musela opravdu prokázat velikou flexibilitu, protože s těmi návrhy, s těmi kompromisními návrhy určitě jsme opravdu byli pro komisi velikou výzvou komise vlastně musela úplně otočit v mnohých ohledech a přesto byla velice konstruktivní, vždy spolupracovala na vypracování příslušného řešení. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste to tak krásně vedla a rovněž všem zúčastněným. Byla to obrovská práce, rovněž děkuji všem um, jež zaměstnancům, všem asistentům. Vím, že jste pracovali do noci. Děkuji za takto velkou angažovanost. Tedy přistupujeme k hlasování. Tedy mm, pozměňující návrh 54, článku 1, paní Rojtová, kdo je pro, kdo je proti, e, zamítnuto. Článek 2, definice. Tady je blokové pozměňující návrhy. Máme 55, 67, 87, první část, kdo je pro, kdo je proti, Eh, ty tři tedy padly, pak pan Buzoj, pozměňující na 56 je pro, proti, znovu neprošlo, eh, znovu tři stejná eh, pozměňující návrhy 57, 58, 59 znovu zamítnuty. Článek 2, bod 2. Máme pozměňující návrh 6, ekvivalentní část paní Weiler, zpravodajka, kde pro? To je proti? Ano, prochází to. Schváleno. Tím pádem odpovídající část 2, pozměňující návrh 6, je pro, proti. Ještě jednou, nebylo to jasné. Takže tady hlasujeme elektronicky. Elektronické hlasování je zahájeno u pozměňujícího návrhu 6, ehm, odpovídající část paní Vajlerové. Zahajují hlasování. Zahajují hlasování elektronicky. Končím hlasování. 21 eh, eh, pat, mm, proti 15 pro, tedy neprochází. Pak eh, odpovídající část 3 paní Weilerové zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. I to zamítnuto znovu 14 oproti 21. Přecházíme k pozměňujícím návrhům eh, výboru pro průmysl. Musíme o něj hlasovat? Ne, dobrá. Ony jsou pokryty později. Nyní tedy přecházíme, jelikož jsme neodhlasovali něco, tak máme tady blok 62 až 65. Kdo je pro? Proti? Eh, ohlasováno, pak 64 staženo, 66 je technická věc, o níž se hlasovat nemusí. Paní Hanslík rovněž, takže pozměňující návrh 69 pana Ariase, kdo je pro? Hned eh, hlasujme. Pan Arias, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasováno pro je 20 proti 15. Dobrá. Přecházíme k prvnímu kompromisnímu pozměňovacímu návrhu, kdo je pro. Eh, pozměňovací návrh 1 proti. Ano, prošlo, schváleno. Nyní 78, 79, čili to je 146, 147. Kdo je pro tento blok, kdo je proti? Schváleno. Přecházíme k dvěma pozměňovacím návrhům pana Kro... Ne, opravuje se řečení kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro kompromisní návrh 2? Proti? Schváleno. Tedy od tohoto místa pokračujeme k kompromisní návrhu 3, článek 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní přecházíme k pozměnit návrhu 87, pan Mandes, odpovídající část je pro. Proti? Zamítnuto. E, tím pádem upadá Ano, omlouvá se pan předseda, ještě musíme u sedmičky. To je poznáno právním výborem, kde pro, proti. Ano, zamítnuto. Přecházíme k kompromisnímu návrhu 4, ale tady je oddělené hlasování. Tedy navrhuji, tak jak je to strukturováno, nejdříve první část, to je 2a, jak to tam máte, a první část 2b až do 60 dnů. Kdo je pro? Proti? Ano, toto je schváleno a nyní druhá část. Musíme tady u toho elektronicky hlasovat, u druhé části. Druhá část toho odděleného hlasování. Je tam ještě ústní pozměňující návrh? Říká pan předseda. Já tady nic nemám o tom, že by existoval. Aha, dobrá. Paní Hanslík chce navrhnout ústní pozměňující návrh? Ano. Já tady mám ústní pozměňující návrh. Ně- někdo by to měl přečíst. Máte ho tam ve svých dokumentech? So, so this is an alternative to what is in the voting list. Jedná se tedy o alternativu vůči tomu, co je na hlasovacím seznamu. Já bych si to tedy dovolil přečíst. Tedy tady jsme už odhlasovali, že se říká, členský stát zajistí, že maximální platební lhuta nepřekročí 60 dnů jak je ve smlouvě, a pak ta druhá část se říká, pokud nebylo konkrétně ujednáno mezi stranami a e, nevede to k nepřípadným škodám. A nyní paní Weilerová z Praveleka. Já pozoruji, že je zde nejistota, já bych to zopakovala. Formulace, ta dřívější formulace, totiž ty unjustified damages, ty nepřípadné škody, nezdůvodněné škody, to je vágní a nepřesné, nová formulace not grossly unfair, čili eh, nikoli hm, vysoce nespravedlivé. Je to lepší a toto já podporuji. Pokud to není organizační otázka, tak proč vy to nechcete? Tady někdo se hlásí. Dáváte mi hlas? Ne, pouze mi řekněte, co budete chtít říci. Jedná se o ten ústní pozměňovací návrh. Proč prostě o tom nemůžeme hlasovat? Smím tedy? Dobrá, výborně. Původní návrh ze strany EPP u toho ústního pozměňovacího návrhu zahrňoval rovněž změnu úvodního ustanovení, kde se tam říká be limited as to 60 days, čili že tam bude něco jiného. Možná je to nedorozumění, ale pokud je to možné, tak bych prosila, abychom se drželi toho, co jsme původně ujednali. Tam se říká, příslušná opatření by měla být učiněna eh, u eh, obchodních vztahů eh, smluvních, aby byla udržena ve lhůtě 60 dnů a zároveň nebudou narušena pravidla smluvní volnosti. Já si myslím, že to je úplně jiný ústní pozměňovací návrh a já jsem teď velice zmaten. Co vlastně si EPP přeje a co se mě týká, tady paní Hanzlik nabízí ústní pozměňující návrh jménem EPP, zpravodajka jej akceptovala a tedy o to musíme hlasovat, tady to musí postupovat nějak disciplinovaně, tedy jdeme dále a hlasujme. Well, let me just clarify, because... Tak já bych to rád vyjasnil. Opravdu musíme pokračovat. Paní Hanslik nabídla ústní pozměňovací návrh té druhé části. Ona ho přečetla, paní Vajle řekla, ano, je to lépe naformulováno, tedy o tom budeme hlasovat. Já to teď před, předložím hlasování. Ano, takže váš pozměňovací návrh, o něm hlasujeme. Odpověď na pana předsedu byla bez mikrofonu. Pane předsedo, já vím, že moje zpravodajka se mnou nesouhlasí, ale přesto se zde ozývám, protože mám takový dojem z toho, jak se dívám na kolegyni. Já to zamítám, že by se zde měl objevit ústní pozměnit návrh EPP se musí přece mezi sebou nejdříve zhodnout, dohodnout a potom ať na plénu předloží příslušný nový pozměnící návrh. Ale my nyní hlasujeme o tom, co máme na stole, potom se o tom můžeme bavit, tak to nemůžeme pokračovat, to prostě nejde. Uh, tak pokud tedy socialisté zamítají ten ústní pozměnící návrh, tak je to zamítnuto. Každopádně tím pádem hlasujeme o té stávající druhé části, kterou tady máme naformulovanou na stole, takže máme to před sebou a hlasujeme o tom, co je napsáno v dokumentaci, kde pro, proti, ano, prochází to schváleno. Tedy prostě si svoje ústně pozměňující návrhy vždycky v budoucnu vyříte mezi sebou, než je tady budete předkládat. A nyní pokračujeme pozměňující návrhem 96, jež předkládá 96, 97, pak pan Kreutzmann. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní máme 96, tu odpovídající část, paní Růle, zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 22 uh, ke 13. Uh, we now move then to um, uh, uh, amendment 6 uh, uh, from the industry committee. A nyní pozměňující návrh 96 výboru pro průmysl, článek 3, druhý odstavec, kdo je pro, kdo je proti, schválen. Uh, article 3 is, falls as a result of the compromise, as is 98. So I'm now... Takže tady to odpadá. Uh, uh amendments 101, 102. Tedy pozměňující návrh 1, 101 a 102. O těch nehlasujeme, tedy kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 104 pana Salviniho. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Přecházíme ke 105 pana Pitely a jiných. To jsou identické pozměnce. Kde pro? Proti? Schváleno. Pak máme 105, odpovídající část z výboru pro průmysl. je pro? Proti? Schváleno. Přecházíme k odpovídající části 3 té 105 znovu, kde pro, proti, schváleno. Tedy přecházíme, tím pádem odpadá celá řada jiných pozměcí návrhů. Přecházíme k čtvrtému článku, první odstavec, to je pozměcí návrh pana Salviniho, ne? Omlouvá se pan předseda? Aha, o tom se bude hlasovat později. Dobrá. 121. Uh, Tedy eh, se na 121 paní Rojtové. Pro? Proti? Eh, schváleno. Pozměňující návrh. Tady toto odpadá. 124 je pod článkem 4, tedy 128. 128, pana, paní Komi, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 124 pana Ariase, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňující návrh 131 pana Majera. Kdo je pro? Tady musíme zahájit elektronické hlasování, tedy 131 pana Majera zahajuje hlasování. The vote is closed. Eh, končím hlasování. Schváleno 21 hlasy k 15. Přecházíme pozměňující návrh 8 výboru pro eh, právní záležitosti. kde je pro? Proti? Schváleno. Přecházíme ke kompromisnímu návrhu 6. Kdo je pro? Jste proti? Schváleno. A přecházíme přímo k pozměňujícím návrhu kompromisu 7. Výborná práce zpravodajky, odpadá tady celá řada. Tedy kompromisní návrh 7. to je pro? Proti? Schváleno. Přecházíme k 138. 145, 144. kde je pro? Proti? Dobrá, já se omlouvám. Přece jen tady to bude tedy ten blok 131, 135, 134. Zahajuji hlasování elektronicky. The vote is open. Hlasování trvá. Za, končím hlasování. Zamítnuto uh, eh, 13 eh, a proti bylo 22. Eh, pozměňovací návrhy pana Buzoj 139. Zahajuji hlasování u 139. Končím hlasování. Schváleno 19 k 17 hlasům. 142, pan Manders. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dobrá. Nyní přecházíme tím tedy odpadá pár pěkná řádka. Přecházíme k pozměňující návrhu 147, odpovídající část paní Rule, a to jsou pozměňující návrhy eh, průmyslu a jde pro, proti, schváleno. 147, odpovídající část paní Rule, kdo je pro? tady přece jen budeme hlasovat elektronicky. 147. odpovídající čtvrtá část. Paní Růle, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasy proti 16. A přecházíme k pozměňující návrh 9, odpovídající část 1, jde pro, proti, schváleno. Pan Karas, 150, kdo je pro? Proti? Schváleno. Eh, průmysl devítka, 162, 163. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 151. Pana Živena a Kdo je pro? Proti? Schváleno. Devítka tím odpadá. Pak máme celá, celou řadu jiných, které odpadají díky té sedmičce kompromisní a přecházíme k 158. odpovědějící část 2 pana Karase. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Paní Styler 172. Tady si otevřeme elektronické hlasování 172 paní Stajlerová. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 18 proti. A tady eh, nebudeme pokračovat, protože to závisí na těch ostatních. Ale 100, 192 pytela pro, proti zamítnuto. 194 pana Krojcmana, kdo je pro? Proti? Rovněž zamítnuto. 197, to je pokryto později. Přecházíme k článku 6. Celá řada pozměňující návrhů vlastně identických, totožných eh, od ITRE i Jury. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pak máme celou řadu bodů, o níž se nehlasuje z důvodu eh, pravidla článku 50. Ty půjdou hned do eh, konečné závěrečné zprávy a přecházíme přímo k pozměňující návrhu ITRE 50 a pan Salvini 15. To je článek 7, první odstavec. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 206. Paní Salvini. Aha, odpadá, říká pan předseda. Dobrá. Článek 7, odstavec 1a, nový si návrh 13 a 14. Paní Weilerové, to je blokové hlasování. Kde je pro? Proti? Schváleno. si návrh pana Žuvéna, to bude dodatek, to je 13 a 14. Kdo je pro? Pro ten dodatek, Kde je proti? Znovu schváleno i toto. Jury 15 a ITR 16 odpadají. Článek 7a, nový podmínce na 15, paní Vajlerové, Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pak 208, paní Hanzli, Kdo je pro? Proti? I to je schváleno. Přecházíme k celé řadě článků, jež předložilo Jury. Článek 2 pana Savino, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 209. Pak 210 pana Salviniho. Kdo je pro? Proti? I to je zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení, Recital 7, 16 pana Motyho. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 18. Pro? Proti? Zamítnuto. 19. Pro? proti, zamítnuto. Další blokové hlasování je, se pojí s jinými poslanci návrhy, tedy přecházíme k 23. Paní Koraca Bild, to je eh, dodatek do Jury 1. Zahajuji hlasování u 23. paní Koraca Bild. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasy k desíti. Přecházíme k celé řadě pozměňující návrhu, které, o kterých se hlasovat nebude, protože už jsou vlastně pokryty. A projdeme všechno až recital 18 a nový, to je 51. Paní Muniz a pana Hidalgo. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Paní čtyřka. Eh, čtyřka paní Vále, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pětka paní Weiler, pro? Proti? I to je schváleno. Pak hlasujeme o celém dokumentu, tedy konečný návrh. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o konečném návrhu. Ještě pokud nikdo nehlasoval, tak hlasujte. Zavírám hlasování. A schváleno 30 pro. Nikdo nehlasoval proti, 6 se zdrželo. Děkuji mnohokrát. So thank you very much indeed, Mrs. Weiler. Did you want... Velice děkuji paní Weilerové. Chtěla jste o tom říct pár slov? Tedy eh, prosím, stište se všichni, tady paní zpravodajka. Já bych na konci z hlasování ještě chtěla velice srdečně poděkovat sekretariatu výboru a Kumla a e, právnímu poradci Luka i spolupracovníkům, kteří měli strašně moc práce. Rovněž výboru pro právní záležitosti za konstruktivní spolupráci. Eh, nedalo se předvídat, že se nám bude takhle společně dobře dařit. A nakonec bych ráda řekla pár slov eh, těm, jež jsou zde přítomní za radu. Vidíte, že zcela jasně ta většina vypovídá sama za sebe. Musíme se pohnout kopředu. Děkujeme. Uh, thank you very much indeed, Mrs. Weiler, for, um... Děkuji paní Weilerová za to, že jsme prošli tímto obtížným hlasováním. Děkuji také za práci s výborem pro právní záležitosti. Jejich příspěvek byl opravdu dobrý, ukazuje to, že to dokážeme. Takže pokud jste přišli pouze na toto hlasování, odejděte prosím v tichosti, protože musíme přejít k dalšímu hlasování o našem stanovisku k, ke směrnici o biocidních přípravcích. Je tady paní Sartori? Ano, tady je. Paní Sartori, Chcete si vzít před hlasováním slovo k některým věcem? Prosím vás, můžete odejít v tichosti? Děkuji. Paní Sartori, chcete si vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Tento návrh nařízení se týká biocidů a Směrnice 98 byla projednána s komisí a s představiteli průmyslu a já děkuji všem kolegům, včetně stínových zpravodajů, za to, že nám usnadnili práci, abychom dospěli k tak podstatnému koncensu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A možná, že stojí za to poukázat na to, že je to stanovisko, na kterém jste úzce spolupracovala s výborem pro životní prostředí a je tam celá řada věcí, které spadají pod rozšířenou spolupráci. Pokud to teď schválíme, půjde to přímo do konečné podoby zprávy, takže to ukazuje, že rozšířená spolupráce opravdu funguje. Takže přejdeme k hlasování o stanovisku paní Sartory. Nejprve hlasujeme o článku 1, odstavec minus 1 nový, čtyřka, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 5, paní Sartory, kdo je pro, proti, Dobře, já myslím, že to musíme udělat elektronicky. Takže článek 5, paní se, pardon, pozměňovací návrh 5, hlasujeme. Končíme. Přijato. 23 pro a 9 proti. Takže pozměňovací návrh paní Gepardové 107 padá, 108 paní Gepardové pro, proti, přijato. 109 pana Foxe a paní Weisgerberové, kde pro, proti, přijato. Šestka paní Sartory, kde pro, proti, přijato. 110 paní Sartory, pro, hlasujeme o 110. Končíme hlasování. Přijato 23 ku 13. Sedmička paní Sartory. Kdo je pro? Proti? Přijato. 111 D to souvisí s... O tom nehlasujeme. Takže osmička, paní Sartory, kdo je pro? Proti? Přijato. Devítka, paní Sartory, kdo je pro? Proti? Přijato. Desítka, paní Sartory, kdo je pro? Proti? Také přijato. Jedenáctka paní Sartory. Kdo je pro? Proti? Přijato. Přejdeme na článek 4, odstavec 1. Dvanáctka paní zpravodajky Sartory. Kdo je pro? Proti? Přijato. Třináctka. Pro? Proti? Přijato. Článek 5. Čtrnáctka paní Sartory. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Čtrnáctka. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Máme tady o dva hlasy navíc. A hlasovali jste. Budeme hlasovat znovu. Prověříme to. ELS má o dva hlasy navíc, takže hlasujeme znovu. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasujeme znovu. A bude hlasovat správný počet členů ELS snad. Počítač nelže. Říká mi přesně, co se děje. Uzavíráme hlasování. 23 pro, 13 proti. Dobře. Takže Takže návrh 112 pana Buzeje padá. Přejdeme na 15. paní Sartory. Hlasujeme o 15. paní Sartory. Končíme hlasování. Přijato 21 ku 13. 16. paní Sartory. Hlasujeme o 16. Končíme hlasování. Přijato 26 k 10. 17. paní Sartory. A hlasujeme o 17. Končíme hlasování. Přijato 22 k 13. A teď přejdeme na článek 7, číslo 113, Evelyn Gebartové. Hlasujeme o 113. Končíme. Přijato 31 ku 2. 18. paní Sartory. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato 31 ku 4. 19. paní Sartory. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato 23 k 11. Dvacítka, paní Sartori. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato 22 k 13. Jedna dvacítka, paní Sartori. Kdo je pro? proti, přijato. A teď článek 8. 22. paní Sartory. Kdo je pro? Proti, přijato. 23. paní Sartory. Kdo je pro? Proti, přijato. Článek 9. Odstavec 1, 24. Paní Sartory. Kdo je pro? Ne, hlasujeme. Hlasujeme elektronicky o 24. Uzavíráme hlasování. Přijato 20 ku 13. Teď přejdeme na článek 10, odstavec 3. Máme tady pozměňovací návrh 114 ústním pozměňovacím návrhem paní Gepartové, který máte v seznamu. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže 114 bez pozměňovacího návrhu samozřejmě padá a teď jsme u článku 12. Článek 12, 25 paní Sartory pro, proti, přijato. Článek 15, návrh 115 pana Busoje. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 13 proti. 26. paní Sartory. Hlasujeme o 26. paní Sartory. Končíme hlasování. Přijato 20 ku 15. 27. paní Sartory. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato 22 ku 13. A teď přejdeme na Ústní pozměvací návrh paní Sartory, pana Bosoja a pana Foxe. Máte ho v materiálech k článku 15 odstavci 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže teď přejdeme na 29. paní Sartory. Kdo je pro? Proti? Přijato. 30. paní Sartory. Kdo je pro? Proti? Přijato. 31. Hlasujeme elektronicky. Končíme. Přijato 22 ku 13. Teď přejdeme na číslo 32. Paní Sartory, kde je pro, proti, přijato. A teď článek 17. Pozměňovací návrh 116 Pane Busoje. kde je pro? Proti. Zamítnuto. 117 pana Busoje. Kde pro? Já myslím, že to musíme. Musíme to prověřit. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 118 Pane Busoje. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 119 Pane Busoje s ústním pozměňovacím návrhem. Máte ho v materiálu. Kdo je pro? proti, přijato. Konečně vám jeden prošel, Kristiane. 119 samozřejmě padá, takže teď přecházíme na článek 18. Článek 18. Máme tady konsolidované pozměňovací návrhy paní Sartory a pana Busoje ve dvou částech. Máte to jasně vyznačeno v seznamu, kde je pro u první části konsolidovaných pozměňovacích návrhů. Proti Přijato. A část 2. Teď hlasujeme o části 2. Hlasujeme elektronicky. Ne, řekl jsem to špatně. Kdo je pro část 2? Kdo je proti? Také přijato. Takže konzolidované pozměňovací návrhy znamená to, že řada z nich padá. Takže teď 34, paní Sartory, kdo je pro, proti, Přijato. Článek 20, návrh 35, kde pro? Proti? Přijato. Číslo 36, kde pro? Proti? Přijato. 37, kde pro? Ne. U 37 hlasujeme elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasování je uzavřeno. Přijato 22 ku 13. Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. 22 13. Přijato. Článek 21, návrh 39, paní Sartory. Hlasujeme o 39. Hlasování je ukončeno. Přijato 19 ku 15. Číslo 40, paní Sartori. Kdo je pro? Proti? Přijato. 41. Číslo 41 a hlasujeme elektronicky o 1.40. Hlasování je uzavřeno. To je 23 pro, 12 proti. A teď přejdeme. Máme hlasovat o 121. Ne, myslím, že o tom nebudeme hlasovat, protože ten předchozí byl zamítnut, takže to padá. Takže teď 44 paní Sartory. Hlasujeme elektronicky o 44 paní Sartory. Hlasování uzavřeno. Přijato 22 13. To znamená, že budeme hlasovat o návrhu 122 pana Busuje, což je doplnění dvou slov, kde je pro, proti, přijato. Článek 22. Pozměňovací návrh 45 Evelyn Gepardové s ústním pozměňovacím návrhem, který vidíte v seznamu pro hlasování. Takže kde je pro? Návrh paní Kepardové s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Přijato. V tom případě jdeme na 46. Takže hlasujeme o 640. Paní Sartori. A 47. dohromady. Kdo je pro? Proti? 46, 47 jsou přijaty. Teď hlasujeme o 8.40. Paní Sartori. Kdo je pro? Hlasuje ELS? Kdo je proti? Není to moc jasné. 48 ELS, prosím vás, vzpamatujte se. Kdo je pro? Proti? Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Také přijato. 50. Paní Sartori. Hlasujeme elektronicky o 50. Hlasování uzavřeno. Přijato 22 k 13. 51. Hlasujeme o 51. Přijato 23 ku 13. Přejdeme na článek 25. A to patří ke společným pravomocím 52 paní Sartory, kde je pro, proti, přijato. Článek 27, 53, kdo je pro, proti, přijato. 54, kde pro, proti, přijato. Teď přejdeme na článek 28. 123 paní Gepardové. Hlasujeme elektronicky o číslu 123. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 20 ku 16. Takže teď tady máme návrh paní Sartory, 55, kdo je pro, proti, přijato. 56, kdo je pro, proti, přijato. 57, kdo je pro, proti, přijato. 50, článek 29, 58, paní Sartory, kdo je pro, proti, přijato. 59, kdo je pro, proti, přijato. Teď článek 33. Návrh 124 pana Kreutzmana. Kdo je por... Ne, hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. O číslu 124 pana Kreutzmana. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 19 hlasů ku 17. Takže teď budeme hlasovat o číslu 125 Kristiana Busoje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Článek, pozměňovací návrh 126 pana Foxe a paní Sartory, kde je pro? Proti? Přijato. Teď přejdeme na článek 33a, nový článek. A toto je oddělené hlasování ve třech částech. Ne, pa, část 2 byla stažena, že ano. Dobře, takže dvě části. Takže hlasujeme nejprve o čísle 127 první části, jak to máte v seznamu. Kdo je pro? Proti? První část je přijata. Druhá část byla stažena, takže teď hlasujeme o třetí části. Kdo je pro? Proti? Část 3 je také přijata. Takže teď přecházíme na 60 paní Sartory. Hlasujeme o 60 elektronicky. Hlasujeme nyní Hlasování je uzavřeno. Přijato 21 ku 12. Teď přejdeme na 120. Pardon, 61. Hlasujeme o 61. Hlasování je uzavřeno. Přijato 23 ku 10. Takže teď jsme u 62. 62, paní Sartori, kde je pro, proti, přijato. Teď tady máme 129 pana Busoje. Kde je pro? Proti, přijato. 63 paní Sartori. Kde je pro? Proti, přijato. Teď přejdeme na 64. To jsou také posílené pravomoci 64 a 130 paní Sartori a pana Busoje. Kde je pro? Proti? Přijato. Článek 44 odstavec 3, 65, kdo je pro? Já myslím, že to asi uděláme elektronicky. 65 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato 26 ku 9. 131 padá a jdeme rovnou na 66. Paní Sartori, kdo je pro? Proti? Přijato. 67, paní Sartori. Hlasujeme elektronicky k 67. Uzavírám hlasování. Přijato 25 ku 9. Teď přejdeme na článek 46, kompromisní pozměňovací návrh. Čtyř politických skupin. Kde je pro? Proti? Přijato. Takže kompromisní návrh máme, takže teď jdeme až na 136 pana Busoje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Teď hlasujeme o kompromisu 2. Tří politických skupin. Kdo je pro? Budeme hlas- odhlasujeme elektronicky. Kompromis 2. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 23 ku 12. Takže teď jdeme na 76. To je článek 48. 76 k článku 48, kde je pro. Hlasujeme. Návrh 76. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 23 ku 13. 77, paní Sartori, hlas... Ne, ne. Kdo je pro? Proti? Přijato. 78, paní Sartori, kdo je pro? Proti? Přijato. Článek 49, návrh 79, paní Sátory. Hlasujeme k 970. U článku 49, návrh paní Sartory. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 22 pro, 13 proti. Návrh 80, paní Sartory. Hlasujeme o 80. Hlasování je uzavřeno. Přijato 22 k 12. Pozměňovací návrh 81, článek 52, kdo je pro, Kdo je proti, přijato. Článek 53, 82. Hlasujeme o 82. Uzavírám hlasování. Přijato 21 k 12. A teď jsme u článku 54, 83, paní Sartory. Kdo je pro? Proti. Přijato. 143, Evelyn Gebhardtové. Kdo je pro? Proti. Přijato. 144, paní Gebhardtové. Kdo je pro? Proti. Přijato. 145, paní Gebhardtové. Kdo je pro? Proti. Přijato. 146, Hlasujeme elektronicky o 146. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 18 ku 14. 147. Evelyn Gepardová. Kdo je pro? Proti? Ne, kdo je pro? Proti? Přijato. A teď 84 jako něco navíc od paní Sartory, Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď jsme u článku 55. Návrh 85 paní Sartori. Kde pro? Proti? Omlouvám se, kde je pro? Ano, přijato. Omlouvám se. 85, ještě jednou. Já myslím, že budeme hlasovat elektronicky. O návrhu 85 hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 22 k 13. 86, paní Sartori. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 22 k 13. 87. paní Sartori. Hlasujeme. 87. Uzavírám hlasování. Přijato 20 ku 13. 88 paní Sartori. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Také přijato 22 ku 13. Přejdeme na článek 58. Návrh 89 paní Sartori. Hlasujeme o 980. Uzavírám hlasování. Přijato 23 ku 13. 90. paní Sartori. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď ústní pozměňovací návrh číslo 2 paní Sartori. Máte ho v seznamu. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Takže teď jdeme na článek 59, návrh 92 paní Sartori. Tam máme tři části. Takže hlasujeme o první části. Kdo je pro? Omlouvám se, jenom si to trošku ujasním. Bylo mi řečeno, že druhá část padá, protože už jsme přijeli Potřebujeme oddělené hlasování? Já myslím, že ne. Omlouvám se. Ještě to prověříme. Podle našeho seznamu jsme teď u článku 59 odstavec 1a nový. Druhá část 92 odpovídající část, kterou převzala paní Evelyn padá protože jsme schválili 85. O tom by se hlasovalo jenom, kdybychom 85 zamítli. Souhlasíte? Ano, dobře. V tom případě nepotřebujeme hlasovat po částech, můžeme hlasovat o 92 celkově, kdo je pro, proti, přijato. Článek 62, návrh 93, paní Sartori. Hlasujeme o návrhu 93. Uzavírám hlasování. Přijato 23 ku 13. 94. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 21 ku 14. 95. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď článek 77. Návrh 148 pana Busoje, kde je pro, proti, přijato 96. Paní Sartori, kde o, hlasujeme elektronicky 96. Uzavírám hlasování. Přijato 25 ku 8. 149, paní Sartori. A hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 23 k 13. 97 je stažen, paní Sartori, takže teď jsme u článku 81, návrh 98. Kdo je pro? 98. Kdo je proti? Přijato. A teď tady máme 150 a 101 50 dohromady. Hlasujeme, hlasujeme o těchto dvou návrzích. Uzavírám hlasování. Někdo hlasoval navíc, ale stejně... Dobře, ale příště si to prosím nás prověřte. 23 ku 14. Nebo ku 13, protože byl jeden hlas navíc. 82. Návrh 152 pana Foxe a paní Weisberger, kde je pro, proti, přijato. Článek 83, návrh 99, paní Sartori, kde je pro, proti, Přijato. Číslo 100, paní Sartori, kde je pro? Proti. Přijato. 153, pana Busoje. Kde je pro? Proti. Přijato. 154, paní McClarkin a pana Busoje. Hlasujeme o 154. Uzavírám hlasování. Přijato 26 k 10. Takže teď jsme u úvodních ustanovení. 11a. Nové ústní pozměňovací návrh pana paní Sartory, pana Bose, pana Foxe, kde je pro, proti, přijato. Takže teď přecházíme na 101. O tom nemusíme hlasovat, protože myslím, že to už je považováno za schválen nebo zamítnuté vzhledem k dřívějším návrhům, takže trojka paní Sartory, kde je pro, proti, Přijato. A teď jdeme, myslím, rovnou na závěrečné hlasování. Dobře, takže závěrečné hlasování. Hlasujeme. Závěrečné hlasování o zprávě paní Sartory. Hlasujeme. Závěrečné hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 24 pro, tři hlasy proti a devět se zdrželo. Mnohokrát vám děkuji, paní Sartory. Výborná práce. A těšíme se na výsledek z výboru pro životní prostředí. Děkuji. Okay, colleagues. Um... Výborní kolegové. A další. Máme tady stanovisko pana Busoj týkající se léčivých přípravků. Předávám slovo panu zpravodaji. Jenom krátce, pane zpravodaji. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska, což je výsledek celých měsíců práce. Jsem velice vděčen výboru i sekretariátu. Jsem jistý, že toto stanovisko má opravdový potenciál vylepšit text komise. A co myslím zlepšením? Zlepšení z hlediska pacienta já bych se rád vyjádřil ke dvěma záležitostem. Za prvé bych rád upřesnil, že nos, přestože to není z hlasovacího návrhu jasné, podporujte prosím komunicí návrh 1. Je to technická chyba, že tam není. A druhá věc, 100b bod D, máte tam text, rovněž ho předkládám pro vaše uvážení. Děkuji. Uh, so thank you very much. Děkuji, Kristiane. Takže přejdeme tedy okamžitě k hlasování bez odkladu. Tedy pozměňující návrh 37. Paní Vajské budovy, pana Buzek, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňující návrh 38. Pana Dekampose. Tady musíme zahájit elektronické hlasování. Zahajuji hlasování o 38. Končím. Schváleno 22 ke 12 hlasům. Pozměňující návrh tedy máme tady trojku pana Buzovi. Požadavek na oddělené hlasování zde je. Tedy první část Hlasujeme o první části elektronicky. Hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu 3. Končíme hlasování. Schváleno 25 eh, k 9, jeden se zdržet. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Další je 39 pana Šuvel a paní Weisgerberové. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A přecházíme k poslanecí návrh 42 pana De Campos. Kde pro? Kde proti? Schváleno, přijato. Další dodatek pana Žuvéna. Kdo je pro? Proti? Schválen. Odpadá tedy 41, 44. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pětka. Pro. Proti. I ta je schválena. Šestka. I zde hlasujeme odděleně. První část. Hlasujeme odděleně. O první části pozměnic návrhu 6 zahajuji hlasování. Elektronicky hlasujeme o první části šestky. Znovu máme o jednoho více. Přestaňte hlasovat ti, kdož byste neměli. Končíme hlasování. Schváleno 24 ke 12. Druhá část je pro. Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 7 je pro. Tady asi musíme ověřit elektronicky. To je pozměnící návrh 7. Zahajuji hlasování o sedmičce. Končíme. Přijato 22 ke 13. 46. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Tím 45 padá. 47 Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Schválen. Tím přicházíme k 1.50 paní Weisgerbrové. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Devítka tedy odpadá. Desítka pana Pusoj, kde pro? Proti? Schválena. Máme ústní pozměňovací návrh pana Busoj. Tam na seznam kde pro? Proti? Přijat. Tedy 53, 52 odpadá. 54, kde pro? Proti? Schválena. Jedenáctka padá. 56 pana Bozoj, jde pro? Proti? Schválena. 57 tedy odpadá. 12 rovněž. Tedy máme k hlasování 55 pana de Campos. To je dodatek. Kde pro? Proti? Schválena. Pozměnit návrh 13 pana Busek. Kde pro? Proti? Přijat. Pak máme dodatek k tomu pana Živena, paní Weisgerber, kde pro? Proti? I to je schváleno jako dodatek. Pak máme 59. Pana de Campose, kde pro? Proti? Schváleno. 14 tedy odpadá. Poslanec nám 60 je pro. Proti? Přijat. 61 pro? Proti? Schválena. 15. Kde pro? Proti. Schválena. 16. Pro. Proti. Schválena. 17. Pozměnit návrh 17. Zahajuji hlasování o 17. Končíme. Přijat 26 hlasy k 10. 18. Kde je pro? Proti? Schválen. Devatenáctka? Pro? Proti? Schválena. 62 pana Živéna. Zahajuji hlasování o 62. Končíme. Přijat 32 proti 4 hlasům. Poslanec návrh 20 pana Busovi. Kdo je pro? Proti? Schválen. Jedna dvacítka, kde je pro? Proti? Schválena. Dva dvacítka, kdo je pro? Proti? Schválena. Tři a dvacítka. Pro? Proti? Schválena. 63. Pana poslance paní Vajské prova a jiných. Kdo je pro? Proti? Přijata. 64. Kde je pro? Proti? Přijata. 24. Kdo je pro? Proti? Přijata. 25. Kdo je pro? Proti? Schválena. 26. Stažena. 27. Kdo je pro? Proti? Schválena. Úvodní ustanovení. Už jsme u nich. 28. Pana Živana, paní Weisgerber, kdo je pro? Proti? Změna, text, změna slovíčka se e, v celém textu projeví. 29. kde pro? Proti? Schválen. 30. kde pro? Proti? Přijata. 1. 30. kde pro? Proti? Schválena. Jednička jako dodatek. Kde pro? Proti? Schválena. 32. Kde pro? Proti? Schválena. Ano, 33, že ano. Jde pro? Proti? Schválena. 34, pro? Proti? Schválena. 35, proti? Schválena. 36, kde pro? Proti. Schválena. A nakonec máme dvojku. To je recitál 14. Tady je oddělené hlasování paní prvé. První část, hlasujeme o první části, tak jak je na hlasovacím seznamu a budeme hlasovat elektronicky, tedy hlasujeme o první části druhého pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Končíme. Schváleno 22 ke 14 hlasům. A nyní druhá část. Hlasujeme pro, proti, schváleno. A nyní Hlasujeme o celém stanovisku a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o celém stanovisku. The vote is... Končím hlasování. Schváleno 33 hlasy, pouze dva jsou proti. Blahopřejeme panu Bozoj výborně. Uh, so we now move on to the second in this... A přecházíme do eh, druhého z toho bloku. Eh, pana eh, De Campose, tentokrát chcete něco k tomu říci, pane zpravodaj? Ano, pouze velice stručně, pane zpravodaj. Stejně jako u toho předchozího, byly tam dlouhé diskuse, dlouhá zasedání, dlouhá výměna informací a já jsem velice rád, že jsme se téměř zcela shodli. Nikoli stoprocentně, ale dopadlo to dobře. Děkuji. Uh, Výborně, děkuji. Dejme se tedy eh, do toho. Eh, Pozměňující návrh 4, Pane Dekambosy, kde proti. Schválen. Dvanáctka padá tedy. Třináctka. Pana Šibena, paní Weisgerberve, kdo je pro? Proti? Přijeta. Čtrnáctka. Pro? proti, svalna, 15, 16 jsou staženy. 5 pro, proti, přijata. 6 to je pro, proti, přijata. 7, to je pro, proti, schválena. 8, to je pro, proti, schválena. Nyní úvodní ustanovení. První pozměňující návrh pana zpravodaj, kde pro? Proti? Přijato. Jedenáctka pana Buzoj. Tady si hlasujeme elektronicky. O jedenáctce zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 24 hlasy ke 12. Nyní tedy devítka pana Foxe, paní Weisgerberové. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dvojka tedy odpadá. Desítka pana Živena. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A trojka pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pan deví, o devítce by se nemělo hlasovat, protože jedenáctka byla přijata. Ano, omlouvám se, říká pan předseda, ano, máte pravdu, že to odpadlo. Děkuji, že jste si toho všiml. Tedy desítku jsme právě přijali, tedy trojka, to je už poslední pozměnice návrh. Zahajuji hlasování o trojce. A nyní o trojce ještě jednou. Trojka pana zpravodaje. Končíme. Um, 19 hlasy to neprošlo proti 17. A hlasujeme o celém stanovisku. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o celém stanovisku. Konečné hlasování. Hlasovali jste? Uzavírám hlasování. Ano, stanovisko bylo přijato 34 hlasy, pouze dva byly proti. Děkuji panu profesorovi De Campos. To je vaše první stanovisko, první z mnoha určitě. Velice vám děkuji. A nyní přejdeme k hlasování eh, o zprávě paní Rüle, to je zpráva z vlastní iniciativy o eh, zadávání veřejných zakázek. Dám slovo paní Rüle pro úvodní slova. Ano, já budu mluvit velice stručně, abychom se ještě stihli dostat k panu eh, Grchovi pokud si neušetříme čas, tak nám ho mnoho nezbude. Chtěla jsem poděkovat eh, zpravodajům i eh, za eh, tu připravenost ke kompromisu, zejména dvě oblasti byly sporné spolupráce různých veřejnoprávních institucí, tam nemohu podpořit všechny eh, pozměňující návrhy, protože spochybní právní jistotu i eh, rozsudky soudu. Bohužel tady zcela jasně musím říci, nemohu podpořit ani otázku eh, udělování těch koncesí poskytovatelům služeb. Já se domnívám, že nyní není správná doba. Máme-li už směnící služba chtít směrnici o těch koncesích, u těch slyšení, u těch diskusí se poskytovateli služeb, mně bylo jasné, že nikdo si nepřeje ani nech, nemá potřebu té směrnice v tomto momentě, pokud budeme přeskoumávat celou e, směrnici o zadávání veřejných zakázek, pokud se pak zjistí, že by mohla vystat taková potřeba, tak až pak a nikoli nyní. Výborně, děkuji za tuto velice eh, obsáhlou práci. Hlasujeme tedy, máme nejdříve eh, pozměnit 18, kde pro, proti, schválen. 20, kde pro, proti, přijatá. 19, kde pro. Tady přece jen budeme hlasovat elektronicky o 19. O 19. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato 28 proti 8 hlasům. Komerční návrh 1. E, to pokrývá znám 22 až 27. To je pro. Tento kompromis je pro. Schválen. Přecházíme tedy až k 28. Hlasujeme o 28. Kde pro? Proti. Schválena. 1.30. Pro? Dobrá, tady si to ujasněme. Tady pozměňující návrh 1.30, zahají hlasování o 1.30. Končíme. 1.30 neprošla um, 18 hlasy proti 17. 36. Zahajuji hlasování o 630. Končím hlasování. I ta neprošla 21 eh, hlasy proti 15. 29 pane zpravodaj, eh, prošla 30 pana Nikolesku, kde pro, proti eh, schválena. A nyní z Regi, ta odpadá 56 paní Rojtové, kde je pro, proti zamítnuta. Komerční návrh 2, kde je pro, Zahajuji hlasování o kompromisu 2. Uzavírám hlasování. Schváleno 21 ke 14 hlasy. Přecházíme tedy k 37 a 75. Kde pro? Proti? Schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? Rovněž i ten je přijat. 41 je stažena, 38, kdo je pro? Proti? Schválena. 39. To je dodatek, kde je pro? Tady zahájím elektronické hlasování o, té, o tom dodatku. Můj dodatek tady doufám, že budete hlasovat pro. A v, ne. Aha, Ano, přece jen jsem to předvídal. 25 hlasovalo pro, tedy tady jsem trochu přeskočil události, ale přece jen tomu tak je. Paní Váňo, 49, 42. Zavírám hlasování. Zamítnut pouze 9 bylo pro, 26 proti, 40. Paní Styler a pana Moralese, kdo je pro? Aha, ne, tak tady elektronicky zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 40. Končíme. Neprošlo 20 hlasy proti 14. Eh, pozměňovací 46, je pro? Proti? Schválen. 47, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 48, kdo je pro? Proti? Schválena. 49. pana Kreutzmana. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. 52. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. 50. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. A nyní 53, 54. Tady asi elektronicky budeme hlasovat. To je pana Simona, dva pozměnící návrhy, zahajují hlasování. Končím hlasování. Ty byly zamítnuty 22 hlasy proti 11 tím. 55 pana Krojcmana, kde pro? Proti? Zamítnuta. 51, kde pro? Proti? Zamítnuta. A proto... Aha, tedy přece jen pozměnit pana Vlasáka z regionálního výboru, kde tedy regionální výbor šestka, ano? A ne, padá, říká pan předseda. Aha. Přecházíme k 57. paní Jurile. Kde pro? Proti? Přijata. 58. kde pro? Proti? Sválena. 60. kde pro? Proti? Zamítnut. 59. kde pro? Proti? I ten je zamítnut. Nyní odstavec 7. 62 pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. Pan Florence, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pak máme konsolidovaný pozměňovací návrh 1 celé řady frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti? Ten byl tedy přijat. A 61 paní Varňu, kdo je pro? Proti? Schválena. To je dodatek. Přecházíme k 66. Kde je pro? Proti? Přijata? Odstavec 9. 73. paní Verňo. Zahajuje hlasování u 73. Končím hlasování. Zamítnout 620 hlasy proti desíti. A nyní konsolidovaný pozměňovací návrh z celé řady, celé řady kolegů zahajuje hlasování o tom konsolidovaném pozměňovacím návrhu. Uzavírám hlasování. Schváleno 22 ke 14 hlasů. Co znamená, že přecházíme k 71, 74. Ty jsou totožné a ty jsou dodatkem Elektronicky budeme hlasovat. 71, 74, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ty byly přijaty 17 hlasy k 15. 72 pana Kreutzmana, to je dodatek, Kde pro? Proti? Tady to bylo zamítnuto ověřit, souhlasí? Ano, dobrá, ověřujeme elektronicky, tedy 72, totiž EPP se zdá zmatena, tak hlasujeme elektronicky. Já si myslím, že zjistíte, že opravdu to bylo zamítnuto. Zavírám hlasování. 4 pro, 31 proti, takže přece jen se panu Krocmanovi zatím nepovedlo, ale určitě jeho čas přijde. Jednou to přijde. 77. To je odstavec 10, kde je pro? Proti? Schválen. 78, kde je pro? Proti. Přijata. 81, kde je pro? Proti. Přijata. Tedy osmička tím, osmdesátka tím padá. Regi 5. Kde je pro? Proti. zamítnota Odstavec 11, 82. Kdo je pro? Proti? Přijata. Ústní pozměnit návrh 83, paní Jurile. Tam jste viděli text v té příloze, kde pro, proti, přijat. Tím pádem přecházíme k 84. paní Weisgerberovi jako dodatek. Zahajuji hlasování o paní Weisgerberové o jejím textu který má být přidán. Uzavírám hlasování. Prošlo to 23 hlasy k 13. Nyní pozměňující nám 85, to už je odstavec 12. Je pro? Proti? Přijat. 86, kde je pro? Proti? Přijata. 87, kde je pro? Proti? Přijata. 88. Zahajuji hlasování o 88. Uzavírám hlasování. Zamítnutá 21 k 15. 89. Zahajuji hlasování. 89. Ano. Pan předseda se omlouvá, že to nemusel elektronicky, ale už když to tak je, tak dobrá a prošlo 23, 32 ke 3. 90. to je pro? Proti? Přijata. 91. pana Švába. Kdo je pro? Proti? Přijata. 2 a 90. pana Rošvo. Pro? Proti. Přijata. 125. Kdo je pro? Proti. Přijata nyní eh, odpadá eh, ten první návrh regionálního 127 pro, proti přijat. Nyní eh, to je výbor pro mezinárodní, kdo je pro, proti přijat. Inta 8, paní Hansley, kdo je pro, proti přijat. Tedy 129 odpadá a rovněž i 43 padá, tedy 13. odstavec 93. Kde je pro? Proti? Přijat. 95 stažen, 94. Kdo je pro? Proti? Přijat. Tedy 98 padá. Máme 102 pana Pupakise. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 101. Já si myslím, že o tom dodatku se hlasuje přeze všechno. Zahajuje hlasování o 101. pana Nikolesku. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Schválen 20 hlasy k 15. Pak máme 45 a INTA 12. O tom ano, kdo je pro? Proti? ten je schválen. 123, kde pro? Proti? Schválen. Byl tady nějaký zmatek? Ptá se pan předseda. Bez mikrofonu je odpověď. My jsme eh, hlasovali o 45 a té INTA 12, která je totožná. To byl pan Popakis a nyní už jsme u 123. Dobrá, takže ještě jednou o 123. Kde pro? Proti. Přijata. Děkuji. Kompromisní, tedy už jsme u 14. odstavce, kompromis 3. Kde pro? Proti? Sválen. V tomto případě jsme u 44. Kde je pro? Proti? Přijata. Odstavec 15. 111. Kde je pro? Proti? Přijata? 117. Nepro. Tady asi přece jen elektronicky ověřujeme. 117. Pana Van de Kampa. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Neprošlo 22 eh, proti 14. Pak máme 118. paní Het. A, ta stažena byla. Hm, dobrá. V takovém případě 113 paní Verňo. Zahajuji hlasování o 113. Uzavírám hlasování. Neprošla 21 hlasy proti 13. A tedy hlasujeme o 116, ptá se pan předseda. Ano, k původnímu textu je to dodatek, ano. 116. Zahajuji hlasování o 116. Uzavírám hlasování. Zamítnuta. 19 hlasy proti 15. Tedy nyní hlasujeme 114 a 115. Zahajuji hlasování o těchto dvou pozměňovacích návrzích. Uzavírám hlasování zamítnout 19 hlasy proti 14. Musíte hlasovat rychleji, kolegové, nemáme tolik času. V takovém případě tady máme 112 paní Jurile. Ano, tady zahájím elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 20 hlasy proti 16 a 119 pana Nikolesku, to je dodatek, zahajuji hlasování u 119. Končíme. Zamítnuto 2 a 20 hlasy ke 13. Pan Kreutzmann. Kdo je pro pana Kreutzmana? Proti? Zamítnut. A jsme u 97 a 99. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Neprošlo 21 hlasy k 15. Hlasujeme tedy o pozměnici návrhu 100. Zahajuji hlasování o pozměnici návrhu 100. Uzavírám hlasování. Neprošel 21 proti 15. A pak máme 690, to je znovu dodatek paní Weisgerberové, kde pro? Proti? Schváleno velkou většinou. 103 pana Trantafelidise otevírám hlasování o 103. Uzavírám hlasování. Eh, neprošel 23 hlasy proti 12, 104 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. I ten byl zamítnut 22 asi proti 12. 106. paní Jurile, kde pro, proti, schválen. 122 pana Dio. Tady zahájíme elektronické hlasování o 122. To je pan De Jong. Zavírám hlasování. Eh, zamítnut 20 hlasy proti 14 hlasům pro. A nyní paní Parňo, 128. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. I ten byl zamítnut 20 hlasy proti 14 hlasům pro. A přecházíme ty tři další poslanecí návrhy odpadají. Tedy přicházíme ke 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Schválen. 124. Kdo je pro? proti, i ta je schválena. Tím pádem přecházíme k celé řadě poslanecí návrhů výboru pro regionální záležitosti. Je možné hlasovat o celém bloku? Ne? Ne. Dobrá. Tedy dvojka. Regi dvě. Zahajuji hlasování pana Vlasáka. Končím hlasování. Prošel 18 hlasy k 17. Regi 3. Zahajuji hlasování. Kolegové, zrychlete tempo. Nějak nám to trvá příliš dlouho. Zavírám hlasování. Prošel 22 hlasy ke 12. Regi 4. Znovu pana Vlasáka. Kdo je pro, proti, schválena. Pak máme celou řadu Eh, pozměnit návrhu z výboru pro mezinárodní obchod, to tady předložila paní Hanslik. INTA jednička, kdo je pro, proti, schválena. INTA dvě, kdo je pro, proti, schválena. INTA jedenáctka, kdo je pro, proti, schválena. INTA trojka, INTA tři. Tady asi musíme elektronicky ověřit INTA trojku. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ta byla zamítnuta 18 hlasy k 15. INTA 4. zahajuje hlasování o INTA 4. Uzavírám hlasování. Ta prošla 18 hlasy k 15. INTA 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. INTA 5. Zahajuji hlasování o INTA 5. Uzavírám hlasování. Tento návrh eh, byl zamítnut 18 eh, hlasy proti 16. INTA 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut 19 hlasy proti 14. INTA 8. Ne, INTA 8. Kdo je pro? Proti? Schválena. Inta 9. Kdo je pro? Proti? Ita je přijata. Dobrá. Tedy jdeme k eh, citacím. Tady máme eh, pětku pro, proti schválena, šestka pro, proti schválena. A nyní úvodní ustanovení. Sedmička paní Vajlarové Tady zahájíme hlasování elektronicky. O sedmičce paní Weilerové. Zavírám hlasování. Ehm, prošlo 20 hlasy ke 13, 17. Kdo pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňující návrh 8 pana Florence, vidíte jej tam, zahajuji hlasování o ústním pozměňující návrhu. Uzavírám hlasování. Schválen 19 hlasy k 16. Tím pádem padají dva návrhy pana Kolicmana, ale jedenáctka pana Kolicmana. O ní hlasujeme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 21 hlasů pro, 13 proti. Pane Krojcmane, vy jste dosáhl úspěšného pozměňovací návrhu. Výborně. Pan De Jong, pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování o 12. Uzavírám hlasování zamítnut 22 dvěmi hlasy proti 11, 15, paní Styler, pana Moraese, kde pro, proti, schválen, 13, kde pro, proti, schválen. 14 pana De Jonga. Kdo je? 14. De Jonga. Tady zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování, zamítnu 20 hlasy ke 14. 16. Pana De Jonga a pana Tranta Filitise. Kdo je Proti? Přijat. Dostáváme se k hlasování o celém dokumentu. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o celém stanovisku. Uzavírám hlasování. Sváleno 28 hlasy, 8 se zdrželo. Ano, nikdo nehlasoval proti. Tedy opravdu velice děkuji paní Rujle. Velice důležitá zpráva. Děkuji za to, že ji všichni takto intenzivně podporovali. Have... Dobře, já myslím, že teď máme čas, abychom přešli k, eh, zprávě pana Greka. Nechcete nic říct, dobře. Yeah. So, uh, Mr. Greg will speak... Takže nakonec promluví pan Grek. Přejdeme rovnou na hlasování o zprávě pana Greka. A pokud to bude nutné, mimochodem, máme tady ještě stanovisko pana Engstroma, o tom možná budeme muset hlasovat na začátku zasedání dnes odpoledne. Takže teď zpráva pana Greka. Zpráva pana Greka, odstavec 1, návrh 15, pana Rošfora. Hlasujeme. Návrh pana Rošfora, 15. Můžete, prosím vás, hlasovat rychleji, kolegové? Stačí stisknout tlačítko. Uzavírám hlasování. Uzavírám hlasování. 20 ku 12. 16 paní Rapty. Hlasování je zahájeno o 16. Hlasování uzavřeno. Přijato 16 ku 14. A já budu uzavírat hlasování rychle, tak prosím vás, hned stiskněte tlačítko. Sedmnáctka, pan Tranta Filidis, kdo je pro, proti, zamítnuto. Odstavec 3, paní Ivanova, oddělené hlasování. Takže nejprve část 1, kdo je pro, proti, první část přijata, část 2, pro, proti, také přijato. Pan Pukakis, kdo je pro? To byla 19 proti, přijato pan Kamfa. Hlasování je zahájeno o 20. Uzavírám hlasování. Přijato 22 ku 13. 21. Pan Tantranta Filidis, pan Dio, jde pro, proti. Zamítnuto. Odstavec 22, paní Komi. Hlasujeme o odstavci 22. Omlouvám se o pozměňovacím návrhu 22. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto 18 16. Pan Rošfor 23. Zahlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 21 13. Odstavec 6. Pozměňovací návrh 29, pan Tranta Filidis, je pro, proti, zamítnuto. 28, pro, Proti? Přijato. Pan Kreutzmann, ústní pozměňovací návrh, kde pro? Musíme hlasovat elektronicky o ústním pozměňovacím návrhu. 25, pan Kreutzmann. A hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 36 hlasů pro, 0 proti. Prosím vás, žádám zvlášť ELS, aby dali jednoznačně najevo, jak hlasují, jinak se to zdržuje. 25 pana Krujcmana. Hlasujeme o 25. Omlouvám se, to padá. Dobře. Takže 24, omlouvám se. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec. 26. Pan Hank Nock. První část takže to je oddělení, oddělené hlasování. Takže první část. Hlasujeme. 26. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato 20 ku 16. Takže teď hlasujeme o druhé části. Druhá část. Aha, kom je uprostřed. To je opravdu matoucí. Takže tam kousek paní komy uprostřed, mezi tím 27. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. To je natěsno zamítnuto. Potom 26. druhá část pana Hongkonga. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato 22 13. Odstavec 7. 31 pana Rošfora. Kde je pro? Proti? Zamítnuto. 30 paní Ivanova. Kde je pro? Hlasujeme. Ne, pardon, hlasujeme. Hlasujeme o třicítce. Ne, to je pravda. Aha. Takže hlasujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A teď pan Kreutzmann, 2.30. Hlasujeme. Dobré, asi zamítnuto. Takže pan Kreutzmann, kde pro? Proti? Zamítnuto. Odstavec 8, 34 pana Rošvora. Pro. Proti. Přijato. 35. Pan Kanfa jako dodatek. Hlasujeme o 35. Uzavírám hlasování. Přijato 19 u 17. 33 padá. 36 pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Takže 37. pana Huankan Koka, kde je pro? Hlasujeme, pardon. 37. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 20 ku 15. Paní Ivanova, číslo 38. Hlasujeme o 38. Hlasování je uzavřeno. Přijato 23 ku 10. 9.30 Pan Trintafilidis. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 41 pana Rošvora, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh k 2.40 paní Komy. Kdo je pro? Proti? Přijato. A proto 42 a 40 padají. A teď ústní pozměňovací návrh ke 47. To tady máme, hlasujeme. Ne, pardon, kdo je pro? Nepotřebujeme. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh, kdo je proti? Přijato. 47 padá, 46 je stažena, 45 paní padá, ano. Takže pan Krojcman, ano. 48 pana Krojcmana. Hlasujeme o 48 pana Krojcmana. Uzavírám hlasování. Přijato 19 k 17. A pak, myslím, 43 a 44 padají. Teď 49. Pan Pupakis. Kde pro? Proti. Přijato. 50 pana Rošvora. Kde pro? Proti. Přijato. 1,50. Kdo je pro? Proti. Přijato. A teď ústní pozměňovací návrh 53. pana Popakise, Kde je pro? Proti? Přijato. Takže 53 padá, ano. A co 52? Takže 52 hlasujeme. Hlasujeme elektronicky. 52. Uzavřeno. Zamítnuto. O jeden hlas. Ano, ústní pozornosti návrh pro 53 jste schválili, takže 53 padá. Odstavec 14, 57. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato takže 55, 56 a 54 padají. Odstavec 15. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. A proto, podle mě, 62, 63, vy jste napřed. A co 64, to bylo staženo, aha. Vy už jste přede mnou. 63, ano? Takže hlasujeme o 63, kdo je pro, proti, přijato. Teď přecházíme na 66. 66. Zahajujeme hlasování. Pan Karas. Uzavírám hlasování. Přijato. 21 k 14. 68. Hlasujeme. Elektronicky. 68. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato 19 ku 16. 67. Hlasujeme o 67. Hlas, hlasování uzavřeno. Přijato 20 ku 13. Odstavec 1769 pana Rošvora. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže teď 70 padá. 71. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď odstavec 1872 pana Hanz, paní Hanzlik. Zahajujeme hlasování o 72. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 17 ku 16. Takže teď přejdeme na 73. paní Komi. Kdo je pro návrh paní Komi? Kdo je proti? Přijato. A proto hlasujeme 84 jako doplňku, kde je pro, 74 jako doplněk, kde je proti. Přijato. A teď odstavec 18a nový, pan Kamfa. Hlasujeme 86. Hlasujeme 86. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 22 ku 15. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro kompromis 1? Kdo je proti? Přijato. Takže teď přecházíme na 82. paní Lokegard. Kdo je? Já myslím, že zahájíme hlasování elektronicky o 2.80. Hlasování je uzavřeno. Přijato 19 13. Odstavec 20. Pan De Jong, pan Triantafilides. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Takže hlasujeme o návrhu 84 pan Rošfor jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. 85 pana Karase. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď ústní pozměňovací návrh 86 Jan Kanfa. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Hlasování je uzavřeno. 17 k 17 zamítnuto. Takže bychom měli hlasovat o 86. Není pozměněna. Takže hlasujeme o odstavci 86, je pro, proti, 86 je zamítnuta. Pan Lokegaard, 87, kde pro, proti, Zamítnuto. Teď 88. Pan Lokegard. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Takže teď jsem u odstavce 25, ústní pozvanci návrh pana Trianta Filidise ke 107. Hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 20 k 15, takže hlasujeme o 107. Bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Odstavec 108, pan Trianta Frides, hlasování po částech, kdo je pro, proti, zamítnuto. A teď to znamená, že to celé padá. Ano, druhá část padá. Nebo o druhé části hlasujeme. Takže druhá část. Hlasujeme o druhé části. Pan Trianta Filides. Hlasování je uzavřeno. Přijato 17 ku 15. Teď přecházíme na pana Krojcmana, odstavec 26, návrh 112. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 110. paní Hanslik, kde hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 23 ku 12. A proto, myslím, to je zamítnuto, takže jdeme na 111. Pana Rošvora, ano. 111. Pana Rošvora, kde je pro? Proti? Přijato. 109. padá. 114. Pan Karas, paní Vontun a hlasujeme o 114. Hlasování uzavřeno. Přijato 24 k 10. Takže 113 jako dodatek pana Rošfora. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato 20 ku 15. A teď 115 pana Rošfora. Hlasujeme. Ne, omlouvám se. Ano, hlasujeme o 115 pana Rošfora. Hlasování uzavřeno. Přijato 21 ku 13. 116 stažen, pan Karas, takže odstavec 28. Sto dvacítka pana Kanfana. Kdo je pro? Já myslím, že bychom to měli prověřit elektronicky. 120 pana Kanfana, 120 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato 17 ku 15. Takže hlasujeme o 118 jako dodatku. kde pro? Proti? Přijato. 117 padá, 119 jako dodatek. kde pro? Proti? Přijato. 121. A hlasujeme o 121. Hlasování je uzavřeno. Přijato 24 ku 10. Paní Hanslik stahuje návrh. Odstavec 29. 123 až 126. Kdo je pro? Proti? Přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Přijato. 125. Hlasujeme o 125. Hlasování je uzavřeno. Přijato 19 ku 16. Návrh 127, kde je pro? Kde je pro? Kde je proti? Přijato. 128, kde je pro? Proti? Přijato. 129. Hlasujeme o 129. Uzavírám hlasování. Přijato 25 k 10. 134. Hlasujeme. Ne? Ano? Kdo je pro? Kdo je pro? Omlouvám se. Kdo je proti? Přijato. 130 byl stažen, 131 byl stažen, 132. 132. Pro, proti, přijat. 133. Pro, proti, přijat. 135 135. Kdo je pro? Proti? Přijat. 136. Kdo je pro? Proti? Přijat. 137. 137. Hlasujeme o 137. Hlasování je uzavřeno. Přijato 22 k 12. 138. 138. Hlasování je zahájeno 138. Hlasování je uzavřeno. Přijato 19 k 15. 139. Hlasování je zahájeno 139. Hlasování je uzavřeno. Přijato 19 ku 14. 140. Pro, proti, zamítnut. 141 pana Karase. Hlasování po částech, žádala to skupina ALDE. Takže pak část 1, pro, proti, přijato. A hlasujeme elektronicky o části 2. 141 pana Kalase. Uzavírám hlasování. Zamítnut 18 ku 16. 142 paní Rapty. Kde pro? Proti? Můžeme to udělat znovu, nebylo to jasné. Zvedejte ruce je lépe. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto o jeden hlas 18 ku 17. 143, pan Rošfor a pan Lokegaard. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 144 pana Kreutzmana. Hlasujeme o 144. Hlasování je uzavřeno. Přijat 20 ku 13. 145. Vašeho předsedy. Hlasujeme. Uzavřeno. Přijato 22 po 13. 146 pana Papaky se. je pro, proti, přijat. 148 stažen, máme ústní pozměňovací návrh ke 147. Kdo je pro, proti, přijat, takže 147 padá. 149, stažen 150 pan Trianta Filides. Hlasujeme o 150. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut 20 k 14. 153 paní Hanslik. Kdo je pro? Proti. Není to vůbec jasné, kolegové. Omlouvám se. Prosím vás, pořádně zvedejte ruce. 150 paní, 53. paní Hanslik. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Zamítnut 29 ku 3. Prosím vás, zvedejte ruce opravdu jasně, jinak ztrácíme čas. 151. pan Karas a paní Fontun. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat 20 ku 15 takže 152 padá. 154 pan Kreutzmann. Kdo je pro? Proti. Přijat. 155 pana Rošfora. Kdo je pro? Proti. Přijat. 156 pana Greka. Kdo je pro? Proti. Přijat. 157 pan Lokegard. Jako dodatek. Kdo je pro? Proti. Přijat. 160 paní Tun a padá, pardon, 158 paní Komi. Hlasujeme. 158 paní Komi. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 18 ku 15. Ústní pozměňovací návrh ke 159. Pan Karasa, paní Ivanová. Kdo je pro? Proti? Přijat. Takže 159 padá. 161 jako dodatek. Hlasujeme. Hlasujeme o 161 jako dodatku. Hlasování je uzavřeno. Přijat 19 k 15. 162 pan Karas. jde pro? Proti? Přijat. 163 paní Hanslik. kde je pro? Proti? Přijat. Ústní pozměňovací návrh ke 164 paní Rapty. Kdo je pro? Musíme to udělat elektronicky. 164. Paní Rapty. Jako hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat 21 12. Takže 164 padá, pan Kreutzmann jako dodatek, 165, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat 23 11. Odstavec 44, paní Komis 166, kdo je pro? Proti? Přijat. 167, paní komi. Kdo je pro? Proti? Přijat. 168, pan Diong, který zná Pideres, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 171, pan Rošfor. Ne, ne. 181. Kdo je pro? proti, přijat. Takže 169, ne, 169 o tom to, to padá, 172 je stažen, takže 173. 170, ne, 174, někdo byl. 174, kde je pro? Proti, přijat. 175, kde je pro? 175, Zahajujeme hlasování. Hlasování je uzavřeno. Přijat 22 12. 176 padá. Takže co teď? 178 padá, 177. Paní Komi, kdo je pro? Proti. Přijat. 189. Kdo je pro? Proti. Přijat. 181. Pan Triata Filides a pan De Jong. Hlasujeme. 181. Hlasování uzavřeno. Zamítnut 20 ku 14. 182 pan Rošford je pro, proti, přijat. 180 pan Karas, paní Ivanová. Hlasujeme. 180. Hlasování uzavřeno, přijat 20 ku 14. 183. Hlasujeme. Ne, omlouvám se. 183, kde je pro? Proti. Přijat. Kompromis 6. Kde je pro? Proti. Přijat. Takže teď jdeme podle mě až na 205. Hlasování po částech. Můj návrh. Takže první část 205. Kdo je pro? Proti? Přijat? A druhá část. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Takže další padají, takže 209, pan Kreutzmann. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Takže jdeme na 210. paní Hanslík. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat 18 ku 16. Takže 211 padá. Teď přejdeme na kompromis 7, kde je pro, proti, přijat. A to znamená, že jdeme až na 221. Ten byl stažen, takže 222. 222 hlasujeme. 222. Ano, ano, mělo by to by tak být. Byl to kompromis. Všechno padá. Ano. Takže. Takže. Ústní pozměňovací návrh 227. paní Ivanova, ano? Jestli mohu, mám jeden pozměňovací návrh k tomuto ústním pozměňovacímu návrhu. Tam, kde se uvádí, musí být k dispozici pro všechny. Chtěl bych tam dát občany EU. Takže tam chceme dodat slova EU. Although it's in the last, last minute, we agree for... Je to sice na poslední chvíli, ale samozřejmě s tím můžeme souhlasit. Omlouvám se. Byl tam problém s předchozím hlasováním, k tomu se ještě vrátíme. Takže to je ten ústní pozměňovací návrh. Takže zpravodaj navrhuje, abychom tam dodali slova musí být dispozici pro všechny občany EU. Můžeme s tím souhlasit? Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, Proti? Přijat. Takže teď to dokončíme a pak se k tomu vrátíme. 227 padá, 228 paní Rapty. Elektronicky, prosím. Dodatek 228 paní Rapty. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat 20 ku 13. Takže 59 máme a teď se vrátíme, protože já myslím, že musíme hlasovat o 222, protože to nebylo správně. Takže odstavec 58, 222. Hlasujeme. 222. Hlasujeme o 222. Hlasování uzavřeno. Zamítnut. O jeden hlas. 223. Hlas. 223, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnut. 224. Hlasujeme o 224. Uzavírám hlasování. Také zamítnut. Na těsno. 225. Kdo je pro? Proti? Také zamítnut. A nakonec 226. Hlasujeme o 226. Uzavírám hlasování. Také zamítnut. Takže ty všechny pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Takže 59 už máme, teď 59a, nový odstavec. 229, paní Bastos. Kdo je pro? Proti. Přijat. A teď 230. 230. Hlasujeme o 230 a 233. Uzavírám hlasování. Přijato 19 k 16. Odstavec 60, pan Rošfor. Hlasujeme návrh 231. Odstavec 60. Uzavírám hlasování. Zamítnut 18 ku 16 odstavec 232. seznamu prohlasování je chyba. Dal bych tam plus. Jsem pro návrh pana Krojcmana. Vy jste pro návrh pana Krojcmana. Dobře, takže zpravodaj je pro. A hlasovali jsme jako o dodatku, nebo hlasujeme jako o dodatku. Takže, aby to bylo jasné. Zpravodaj byl proti, ale teď je pro. Ne, já jsem nebyl proti. To byla chyba. Byla to chyba. Dobře. Byla to chyba. Byla to chyba. Takže 232, kde je pro? Proti. Přijat. Takže přecházíme na 234. Ústní pozměnací návrh pana Kanfena. Vidíte ho tam. Hlasujeme o 234. Ústní pozměnací návrh. Uzavírám hlasování. Přijat 20 ku 15. A pak 235 pana Kreutzmana. Kde je pro? Já myslím, že to bude elektronicky 235. Uzavírám hlasování. Přijat 20 ku 14. Pak paní Rapty 236. Hlasujeme. Paní Rapty. Uzavírám hlasování. Přijat 20 ku 13. Takže úvodní ustanovení. A. Jednička. Pan Rošfor. Kdo je pro? Proti. Přijat. Dvojka, Dion Triantfelidis. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. 22 ku 13. Trojka, pan Kanfa. Kdo je pro? Proti. Přijat. Čtyřka, paní Komi. Kdo je pro? Proti. Přijat. Pětka pana Greka, kde je pro, proti. Přijat. Šestka pan Kok, kde je pro. Hlasujeme, ne? O tom budeme hlasovat elektronicky v šestce. Hlasování je uzavřeno. Přijat 19 15. Takže sedmička padá. Pan Trianta Filides. Osmička. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Přijat. Takže přecházíme na dvanáctku. Pana Korea de Campos, kdo je pro? Proti. Přijat. A poslední čtrna, čtrnáctka. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14. Pan Kreutzmann a paní Rochefort. Hlasování uzavřeno. Přijat 21 ku 13. Takže teď budeme hlasovat o celém textu. Hlasujeme o celé zprávě. Hlasujeme o celé zprávě. Hlasování je uzavřeno. Přijat 32 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme. you think we can do that with your notes? Thank you. Yes, okay. Okay. Um, um, I'm just going to allow Louis. Dám Louis Grekovi možnost říct několik slov. Pokud tady můžete ještě zůstat, máme tady ještě krátké hlasování o zprávě pana Engstroma, o stanovisku pana Engstroma. Já myslím, že to asi zvládneme i bez tlumočníků. Pokud s tím budete souhlasit bez tlumočení, pokud tady chcete zůstat. Pořádek, prosím. Jste připraveni odhlasovat stanovisko pana Engstroma bez tlumočení? Takže Louis, jen krátce. Ano, velmi krátce. Já bych rád poděkoval vám, pane předsedo, i ostatním stínovým zpravodajům, panu Karasovi, panu Rošforovi, panu Diongovi a panu Kamfánovi za vynikající příspěvky a vynikající spolupráci. A také bych rád poděkoval především paní Gebhardové a panu Švábovi za jejich podporu a samozřejmě Vincentovi, Voltrovi a Daisy za tvrdou práci. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že jsme zpracovali vyváženou zprávu a vysíláme silný signál, pokud je o oživení jednotného trhu. Děkuji, pane předsedo. Dobře, dámy a pánové, myslím, že musíme pokračovat bez tlumočení. Compromise, and I'd rather do that while you're all here. Mr. Engstrom is happy with that. Do you need to say anything now? Okay. Right, let's vote on Mr. Engstrom's opinion then. Uh, paragraph one. Yes. Äh, ich habe mich gerade äh, mit, äh, mit meinem Kollegen Schwab, weil wir gerade nebeneinander sitzen, kurz besprochen